Good afternoon, colleagues. My apologies for being late. Dobré odpoledne, kolegové. Omlouvám se za pozdní příchod. Většinou pozdě nechodím. Dobré odpoledne, Birgit. A omlouvám se zpravodaji, který přišel včas. Začínáme, kolegové, s jednotným formátem víz. 29. listopadu eh, proběhl trialog o jednotném formátu VÍS a Silvia Ivon Kaufmann eh, jako zpravodajka by ráda poskytla výboru aktuální informace o situaci s vyjednáváním. Prosím, Silvi, máš slovo. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji Klode, já to vezmu velice krátce u eh, víz jde o to, aby falešné víza, eh, které jsou v oběhu eh, už nějakou dobu, aby zkrátka se dalo nějak změnit jejich formát pomocí expertní skupiny, aby byly odolnější proti falšování. A komise na základě návrhu expertní skupiny z roku 2005 předložila návrh aby eh, vízové štítky byly obohaceny o nové prvky odolné vůči falšování. Zpráva našeho výboru eh, byla přijata velkou většinou v loni 16. února a bylo také 30. května rozhodnuto o našem mandátu pro trialog. Mezitím uplynulo eh, do hodně času. První trialog se konal 21, 29. listopadu eh, minulého roku a celkově proběhl velice konstruktivně a vyplynuly z něj dva body, které je potřeba ještě objasnit. Tím prvním, eh, podle mého názoru nejdůležitějším, je otázka zda se eh, Irsko bude i nadále podílet na společné vízové politice a zda bude součástí nařízení. Máme tu problém s tím, že eh, v radě a v komisi eh, jsou rozdílná právní stanoviska ohledně toho, jak to má proběhnout. Tato odlišná právní stanoviska Eh, tedy jaksi jsou platná a my, parlament, jsme jakousi, eh, jakýmsi prostředníkem. Důležité ale je zdůraznit, že všechny instituce chtějí, aby Irsko bylo součástí nařízení, aby zůstalo eh, v působnosti nařízení. Eh, druhým, bod je, druhým bodem je, jak dlouho má trvat přechodné období, kdy eh, ještě budou platné vízové štítky existující v členských státech. Tady jsou různé pozice v různých institucích, ale já si myslím, že za malckého předsednictví určitě najdeme řešení obou těchto bodů. A já doufám, že to netrvalo příliš dlouho. Děkuji vám. Děkuji, Silvi Ivon. Chce se k tomu někdo ozvat? Žerár, prosím. Je to k tomuto bodu? Tak prosím. Děkuji, pane předsedo. Jak řekla paní zpravodajka, je to celkem malý, ale důležitý bod, protože eh, u víz je potřeba bojovat proti padělání, konkrétně u vízových štítků. Bohužel ty podvody se v poslední době rozšířily, takže je důležité, abychom tady dospěli k dohodě. Já bych rád pogratuloval paní zpravodajce jednak, že se tak angažuje do tohoto tématu, Ostatně jsem o tom s ní několikrát hovořil a také děkuji paní zpravodajce, že ochotně spolupracuje se stínovými kolegy. Takže přeji dobrý výsledek k tomuto tématu, který si paní zpravodajka vzala k srdci a který zpracovává velmi schopně a dovedně. Takže to je chvála stínového zpravodaje z Alde. Děkuji Gerarde, děkuji Sylvie Ivon za e, práci na tomto tématu. Příští trialog se bude konat e, v nejbližších týdnech, je tady psáno. Uvidíme ještě. Doufáme, že za malského předsednictví to bude probíhat dobře. Děkuji tedy za poskytnutí informací. Tak kolegové, teď se dostáváme k bodu 10 až 20, což jsou absolutoria za rok 2015. Spravodajem je pan Ježek. No, omlouvám se, Žerár ho bude zastupovat. Žerár zastupuje pana Ježka. Teď právě jsem se to teprve dozvěděl, omlouvám se. To zrovna není nejprofesionálnější start toho odpoledne. Nicméně, že ráde, pokud si tedy chceš říct slovo, tak já vím, že to zvládneš bezvadně. Prosím. Uh, merci, prezident. Děkuji, pane předsedo. Já tedy tu nevystupuji sám za sebe, ale nahrazuji svého kolegu pana Petra Ješka a jsem vlastně takovým hlavním náhradníkem z ALDE. Já vám mohu přečíst to, co připravil, to, co připravil pan Ježek. Pan zpravodaj by v prvé řadě rád vyjádřil své uspokojení se snížením chybovosti v provádění rozpočtu na rok 2015 zejména s ohledem na mnohé výzvy, před kterými Unie stála v posledních letech. Pan zpravodaj s uspokojením konstatuje, že byly efektivně dány k dispozici nezbytné zdroje, aby bylo možné v Evropě reagovat na migrační otázku. Ale pan Ježek chce vyzvat DG Home, aby poskytlo konkrétnější ukazatele, pokud jde o využití a provádění financí věnovaných na příjem a přesídlení. Je to součástí zprávu, eh, zprávy o činnosti DG Home, takže je tedy potřeba upřesnit informace o efektivním využívání vynaložených financí. Pokud jde o agentury, pan zpravodaj gratuluje agenturám, které úspěšně čelili událostem roku 2015 a uznává, že celkově bylo provádění rozpočtu rozumné a dobré a zdroje byly využity účinným způsobem. Nicméně žádá po Frontexu, aby dbal na to, aby zlepšil své rozpočtové řízení. Evropský účetní dvůr ostatně vydal odůvodněné stanovisko k Frontexu, protože tato agentura podcenila náklady na námořní dohled až o 1,5 miliardy euro. Samozřejmě tato agentura čelila specifickému případu, kdy určité plavidlo překročilo dobu své životnosti. To vedlo k nákladům na odpisy a Frontex získal zpět pouze 0,6 miliardy euro z celkových 1,4 miliardy euro nesprávně vynaložených nákladů. Pokud jde o CEPOL, pan zpravodaj připomíná původní postoj naší skupiny, říká, že fúze Cepolu a Europolu, jak to komise původně plánovala, mohla být významným úsporným opatřením a mohlo, bylo, bylo možné uspořit 17,2 milionů euro. Ale bohužel spoluzákonodárci k, této, k tomuto nakonec nepřistoupili, ale přesto toto číslo pan zpravodaj chtěl připomenout. Na závěr se pan zpravodaj domnívá, že globálně nestačí prostředky na platby přičemž tady se projevuje efekt sněhové koule, pokud jde o částky k vyplacení. Chybí tu rezervy v komisi, pokud jde o řešení této krize pladeb. A pan zpravodaj si myslí, že pro rozpočtové plánování v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí je důležité, aby komise k, při, přistoupila k nápravě. Pan Ježek očekává pozměňovací návrhy od kolegů z jiných frakcí, aby bylo možné o tom jednat se stínovými zpravodaji v následujících týdnech. A tímto tedy končím otázku absolutoria, pane předsedo. Děkuji, Gerarde. Lhuta pro podávání pozměňovacích návrhů je 19. ledna v 17.00 a předpokládáme hlasování ve výboru 9. února. Měl bych požádat, ještě než uzavřeme tento bod, další kolegy, zda mají nějaké otázky k tomuto návrhu stanovit, k těmto návrhům stanovisk? Slyším tu nějaký ruch, ale ten asi nepochází od poslanců. Nebo se mi to jenom zdá? Katrin by chtěla položit otázku k stanovisku. Prosím. Ano, není to ani tak otázka. Já bych spíše chtěla se pustit do takové úvahy. Děkuji. Chtěla bych poděkovat eh, zpravodaji panu Ješkovi a eh, panu kolegovi, který ho tady zastupuje. Chtěla bych mu poděkovat za to, že nám eh, předal připomínky zpravodaje. Myslím si, že ta práce jde správným směrem. Víme, že absolutoria jsou velice důležitá pro agentury, protože je to pro nás příležitost podívat se na to, jak si vedou agentury co do rozpočtu. Kolega už řekl, že v uplynulých letech agentury musely čelit velice složitým situacím, které bohužel vznikly poměrně rychle v krátké době v oblasti bezpečnosti a migrace a také v oblasti ochrany základních práv. Myslím si tedy, že musíme eh, jak si mít uznání pro práci eh, agentur, ve které budou muset pokračovat v nejbližších měsících a letech. Agentury se velice pozitivně zorientovaly v, ve složité situaci v Evropě, což zdůrazňuje i účetní dvůr. Výkonnost jednotlivých agentur byla velice různorodá, nicméně myslím si, že pokud jde o ty body, o kterých se zmínil kolega zde, tak na ty se podíváme podrobněji a zjistíme, jak s nimi naložit na schůzích stínových zpravodajů. Takže ještě jednou bych chtěla poděkovat celému výboru za to, že pracoval konstruktivně a byl oporou kolegům. A ještě jednou děkuji zpravodaji a i nadále se budu tímto tématem zabývat. Děkuji vám. Děkuji, Katerina. Měl jsem zmínit, že si stínovou zpravodajkou za SD, za to se omlouvám. Teď ostatní stínové zpravodaje vezmeme. Pan Bony, paní Spinelli a paní Makovej. Takže těmto třem dáme slovo nejprve panu Bonimu. Děkuji vám. Já mluvím jménem Tomáše Zdechovského, stínového zpravodaje za EPP. Chtěl bych poděkovat panu Ješkovi za skvělou práci a také panu Depre za dnešní prezentaci. Všechna stanoviska jsou nesmírně relevantní a soustředí se na základní otázky, které máme ohledně některých agentur už dlouho. Chtěl bych také poděkovat účetnímu dvoru za obsáhlou zprávu. Všechny agentury jsou pro nás nesmírně důležité, zejména v dnešní době, kdy hrají klíčovou roli v migrační krizi. Proto navyšujeme jejich rozpočty i počty personálu. Přitom ale kontrolujeme, jestli prostředky jsou vynakládány efektivně a přinášejí evropskou přidanou hodnotu. To všechno si myslím, že je v návrhu pana Ješka velice dobře obsaženo. Jenom bych chtěl zmínit několik bodů, které jsou důležité pro EPP. EASO. Tato agentura musí splňovat finanční nařízení a musí zlepšovat platební morálku, protože e, počet pozdních plateb i průměrné spoždění se ještě zvýšilo oproti dřívějšku za rok 2015. Evropský úřad pro ochranu osobních, pro dohled nad osobními údaji. Nesmíme zapomínat, že jeho role je nejen důležitá v rámci balíčku o ochraně osobních údajů eh, v reformě směrnic o Europolu a o PNR, ale eh, také eh, v té další chystané směrnici, která je momentálně ve vývoji. U Frontexu tady je nejvyšší čas uzavřít dohodu mezi Polskem a Frontexem ohledně sídla protože agentura musí být transparentní, zejména potom její podmínky, ve kterých pracují její zaměstnanci aby mohla být spolehlivým nástrojem v migrační krizi. Za druhé, EPP má obavy z možného sloučení CEPOLu a Europolu, protože tyto agentury mají různé kompetence a různé úkoly, které by měly zůstat oddělené. Nicméně efektivní spolupráce mezi nimi je nutná. A e, nakonec EMCDDA, tato agentura e, přináší skvělé výsledky navzdory novým výzvám a omezenému rozpočtu. Musí se i nadále soustředit na prevenci a na přizpůsobení novým e které se týkají nařízení o EMCDDA, o kterém nyní probíhají diskuze v trialozích. Děkuji vám. Děkuji, pane Bony. A teď za GUE paní Spinelli. Děkuji vám, pane předsedo. Chci poděkovat eh, panu kolegovi Ješkovi, panu zpravodaji, děkuji také za prezentaci a omlouvám se za pozdní příchod na dnešní zasedání. Pro mě bylo obzvláště zajímavé to, co říkal Evropský účetní dvůr o výdajích Unie, zejména Šlo o ty kapitoly, které se týkají integrace romského obyvatelstva a zahraničních politik souvisejících s migrací. Musím říci, že mám v úmyslu navrhnout zahnutí některých doporučení účetního dvora do tohoto materiálu, zejména pokud jde o fragmentaci rozčištěnost financovaných projektů, absenci kvalitativních ukazatelů, takže nejde jenom o kvantitativní ukazatele v případě různých projektů. A konkrétně chci také vyzdvihnout nedostatečné zahrnutí občanské společnosti do programu výdajů v rámci boje proti proti romským tendencím a postojům. Myslím, že toto je velmi zajímavé téma. Dále, součástí, eh, dále souhlasím s hodnocením Evropského účetního dvora, pokud jde o výdaje v rámci zahraničních politik souvisejících s migrací. Je třeba říct, že evropské projekty vždy obsahují konkrétní ustanovení, která jsou jasná a jasně hovoří o ochraně základních práv. Ale ne vždy se potom takováto práva respektují při realizaci konkrétních projektů a k tomuto závěru dochází i účetní dvůr. Platí to také pro projekt, který se zaměřuje na ilegální migraci a sledování nelegálních migrantů ve Středomoří. Děkuji. Děkuji, Barbaro. A za EKR paní Makovej, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Mám několik připomínek. Pokud jde o tyto agentury Evropské unie, agentury, které souvisí s činností našeho výboru. Nejprve, pokud jde o střed zájmů. Účelem je eliminovat případy, kdy hrozí střed zájmů. Vedení všech agentur tedy členové správní rady těchto agentur, musí předložit prohlášení o neexistenci střetů zájmů. Každý ředitel vyplní určité prohlášení, kde se zaváže k tomu, že nenastane takovýto střed zájmů, nebo že neexistuje takovýto střed zájmů. A toto prohlášení podepíše. A někdo jiný pak má vyhodnotit, jestli ředitel skutečně má střed zájmu nebo ne. Ale myslím, že samotní ředitele by měli sami deklarovat, kterých organizací jsou členy. Jinak to nemůžeme vědět. Pak chci zmínit prohlášení o finančních zájmech. To také musí vyplnit ředitele, ale někdo jiný by měl ještě ověřit, zda tu opět nedochází ke střetu zájmů. Ale našli si formulaci, kdy nakonec tyto osoby provádějí jakousi autokontrolu, sebekontrolu a chybí tu objektivní kontrola. To platí pro všechny agentury. Pokud jde o CEPOL, CEPOL dostal od komise 2 miliony 500 tisíc euro pro provádění projektů v rámci boje proti terorismu a pro konsolidaci vzdělávacích kapacit na Blízkém východě a ve střední Africe. Ale chybí jakékoliv důkazy o tom, co se s těmito penězi stalo. Jak byly vynaloženy tyto částky? Přispěly opravdu tyto projekty v boji proti terorismu v Evropské unii? to bohužel zůstává nejasné. Podobně se ještě vyjádřím k osobám proškoleným cepolem. Jedná se asi o 13 tisíc osob, ale chybí tu jakákoliv zpráva. Školení a vzdělávání je velmi dobré, ale musíme mít také určité zprávy o efektivnosti, o výsledcích. Nic takového ale nemáme. Mám ještě doporučení pro všechny agentury. Všechny agentury by, myslím, měly na své webové stránce uvést příslušnou zprávu účetního dvora. Každá agentura za sebe. Samozřejmě ty zprávy je možné si dohledat na stránce Evropského účetního dvora, ale každý, kdo se podívá na stránky agentur, by také měl tam mít možnost najít tu zprávu Evropského účetního dvora. Chci upozornit ještě na jeden negativní aspekt. Když mluvíme o problémech těchto agentur, tak tady v sále nejsou tyto agentury vůbec zastoupeny. Vidím tu pouze prázdná místa. Nezajímá je to absolutorium? Myslí si, že absolutorium je bude, jim bude uděleno tak jako tak? Myslím, že to není úplně normální praxe. Děkuji vám, paní Makovej. Myslím, že tady máme jednoho zástupce, pokud se nemýlím, jednoho zástupce příslušných agentur. Já se snažím si to ověřit, která agentura je zastoupena. Jedna agentura zastoupena je, ale myslím, že skutečně to byl případný argument. Děkuji každopádně agentuře. Tak dobře, Eulisa dostane absolutorium. Ano, myslím, že tento argument byl skutečně velmi pádný. Děkuji za vaše připomínky. Vím, že pan Ježek připravil zprávu. že vy jste ho dobře zastoupil. Chcete ale přece jenom ještě zareagovat na argumenty? Pane předsedo, já bych eh, velice rád odpověděl na komentáře a otázky, ale bohužel myslím, že to není moje role. Já tedy tyto připomínky předám kolegovi Ješkovi a potvrzuji, že je k dispozici všech stínových zpravodajů a je ochoten projednat všechny pozměňovací návrhy ke svým zprávám, ke svým stanoviskům. Děkuji, Žerare. Děkuji, že jste kolegu Ješka zastoupil, abychom toto zvládli projednat včas. Ještě jednou děkuji. Opakuji, že lhůta pro pozměňovací návrhy je 19. leden v 5 hodin odpoledne. Hlasovat bychom měli 9. února. Děkuji vám i všem stínovým zpravodajům a kolegům za příspěvky k tomuto důležitému tématu. Nyní se dostáváme k bodu 21. Budeme hovořit o návrhu stanoviska, které se týká dohody mezi Evropskou unii a Lichtensteinskem. Jedná se o doplňková pravidla, která se týkají um, speciálního nástroje Fondu pro vnitřní bezpečnost a jedná se na období 2014 až 2020. Ehm, pan John Weidenhauser je zpravodajem tohoto stanoviska, nevím, zda je zde přítomen nebo zda ho někdo zastupuje. Takže možná tento bod přeskočíme, pokud zde není žádný náhradník. Dobře, takže pozměňovací návrhy předkládejte prosím do 18. ledna a omlouvám se, že jsem si neověřil, zda je zde zpravodaj přítomen. Dobře, takže se můžeme rovnou podívat na bod 22. Nebo si dáme malou přestávku? Colleagues, if we could pause for just one second, we're just checking if we can proceed to the... Uh, Poprosím vás o malé strpení, eh, poradíme se, zda postupíme k dalšímu bodu a zda jsou zde přítomni všichni, kteří chtějí k tomu bodu vystoupit. Prosím chvilku strpení. as I was saying, <laughs> sorry, uh, um... Já se omlouvám, ale kolegové se domnívají, že ještě tady budeme muset počkat, aby dorazili nebo stá, nevěděli stát tady. Jsou zde všichni kolegové. Takže bod 22. Štít pro ochranu osobních údajů. Já mám pár poznámek ještě předtím, než otevřu prostor pro rozpravu. Asi si vzpomínáte, že komise schválila rozhodnutí, které se týká štítu pro ochranu osobních údajů mezi EU a USA. Koordinátoři se 4. a 11. července rozhodli připravit usnesení, návrh usnesení, které dnes představujeme výsledkem práce jednotlivých politických frakcí, které pomáhaly předsedovi. Ten dokument je vyváženým textem, který odráží jednotlivé podněty politických frakcí a také bere v úvahu i stanovisko pracovní skupiny podle článku 29 a také usnesení Evropského parlamentu z 26. května, které se týká přes eh, transatlantických datových toků. Toto usnesení uznává význam konečného textu o šitu pro ochranu osobních údajů, protože to zjednoduší transfery údajů z EU eh, e do USA, zejména se to týká malých a středních podniků a také hlavní orgány ochrany údajů v Evropské unii nebudou dotčeny tímto rozhodnutím. Týká se to také i možnosti pozastavit nebo e, zrušit e, transfer údajů do USA. Také se zde bere v úvahu i výklad a vysvětlení americké strany, zejména, to, co se, tý, zejména se to týká zpracovávání osobních údajů, bezpečnostních agentur a také pravomocí a nezávislosti ombudsmana. Návrh usnesení také zdůrazňuje ještě věci, které zůstávají nejasné nebo otevřené, ať už jsou to komerční aspekty tohoto štítu nebo národní bezpečnosti, anebo aspekty vymáhání práva. Tato, tyto otázky e, rovněž byly identifikovány jako problémy, například pracovní skupinou podle článku 29, která se k tomu velice věnovala. Komise, že na, také tedy apelujeme na komisi, aby provedla zevrubnou, zevrubný přeskum všech těchto nedostatků a slabin, které byly identifikovány a musí do toho zapojit veškeré orgány Evropské unie, které mají na starosti ochranu údajů. Také chceme, aby byly všechny dokumenty doplněny a tak dále. A Eh, zároveň je také důležité, aby mm, byly respektovány eh, všechna pravidla. A mm, to je tedy z mé strany vše. Teď dávám slovo nejprve koordinátorům za frakci Libe a také dalším poslancům pro krátké komentáře. Také jsem byl informován, že zástupce komise zde zatím ještě není, takže pokud dovolíte, nejprve bychom začali diskusí, protože někteří kolegové možná budou muset odejít dříve. Takže já doufám, že komise to pochopí, že tedy začneme nejprve debatu. Takže začne pan Bony. Pane Bony, chcete se vyjádřit jako první, prosím? Pane Bony, chcete se vyjádřit? Chcete vystoupit v diskusi? No. Já jsem občas někoho podezíral, že nedává pozor, že mě neposlouchá, když mluvím. A teď se to trochu prokázalo. Vypadá to, že jste možná myslel na něco jiného, nebo jste se zabýval něčím jiným. Já jsem říkal, že komise je teprve na cestě, takže bych navrhoval, abychom zahájili diskusi. Takže pokud souhlasíte, tak bychom nejprve měli tu diskusi a vás, pane Bone, jsem požádal o slovo jako prvního. Prosím. Ano, děkuji za slovo, Claude. Já ale eh, si myslím, že těžko mohu začít hovořit, když jste ještě nejsou zástupci komise. Já bych na začátek asi řekl, že to je velice důležitá iniciativa. A mm, můj názor na to je takový, na, toto, na tento návrh usnesení, že musíme zvážit dvě věci. Za prvé, štít pro ochranu osobních údajů potřebujeme. Musí to být funkční nástroj, který eh, ošetří vztahy mezi EU a USA. Eh, ty vztahy musí být transparentnější, efektivnější, otevřenější. Souhlasím s tím, že zde ještě existují určité pochyby a určité obavy a s některými obavami ale nesouhlasím. Myslím si, že eh, také někdy bychom měli trochu změnit to jazykové znění nebo tu, tu, tu redak, dělat určité redakční úpravy. Eh, možná ještě o tom budeme hovořit poté, co budou předloženy pozměňovací návrhy, ale hlavním problémem je to, jaký názor bude mít na tento štít nová eh, vláda v Americe? Mm, je pravda, že tuto diskusi jsme zahájili před několika měsíci, hovořili jsme o tomto štínu, o tomto štítu. Hmm, a eh, rovněž eh, zástupci Evropského parlamentu hovořili se zástupci americké strany, ptali jsme se jich na jejich názory na to, co se, které se týká například zastřešující dohody, štítu pro ochranu osobních údajů mm, a jak to pak eh, bude mít vliv na další jednání. A oni nám otevřeně řekli, že netuší, protože ve, v americké vládě budou noví eh, lidé, budou noví lidé v CIA, mm, budou noví lidé v Národní bezpečnostní agentuře a tak dále. Já tedy navrhuji, abychom vedli diskusy nad tímto textem a nad pozměňovacími návrhy, ale zároveň bychom se možná měli zamyslet nad tím, zda bychom možná neměli se více zaměřit na to, abychom některé ty otázky a některé ty problémy mířili přímo už na ty nové pracovníky, kteří v americké vládě nebo v těch orgánech zasednou, abychom zkrátka se eh, adaptovali na tu novou situaci. A je jasné, že tedy ta situace se změní, protože 20. ledna bude mít USA novou vládu. Ano, já si myslím, že váš názor je nesmírně zajímavý. Já jsem o tom eh, ve svém úvodu nehovořil, o tom, že tady v eh, USA se změnila vláda. Je pravda, že i v politických frakcích se ještě teď vedeme debatu o tom, zda tam jsou nedostatky, jaké tam jsou, do, mm, v jakých oblastech. To se ještě určitě to ještě určitě zazní v debatě, ale vy jste vlastně ještě vznesl další velice významný argument a tím je tedy mm, změna ve vládě USA, takže asi se nad tím zamyslíme. Myslím si, že v červenci navštívíme USA s naším výborem, takže to určitě budeme mít na paměti, ale pokud máte k tomu další komentáře nebo náměty, jak se s touto novou situací vyrovnat, tak vám za ně předem děkuji. Birgit se hlásila o slovo a pak paní Sofie Intervald. Děkuji za slovo, pane předsedo. Prosím, dovolte mi nejprve se vrátit k bodu 21, protože ten bod měl být eh, ve čtyři hodiny, takže možná ještě přijde pan zpravodaj a možná se k tomu pak ještě budeme moci vrátit. A teď už tedy k tomu eh, štítu na ochranu osobních údajů. Já bych se úplně na začátek zeptala, Proč zde máme vést debatu o nějakých jemných jazykových rozdílech, když nakonec už přece o tom štítu bylo rozhodnuto, ten štít už existuje. A ať už se zde rozhodneme jakkoliv, tak ten štít zrušen nebude. Takže to je můj první komentář. A tedy, co se týče textu toho usnesení, tak s ním uh, nějak se tedy mohu vyrovnat. Uh Máme zde vlastně takových eh, v bodech 1 až 18 máme 6 pozitivních bodů. Myslím si, že kolega Bony bude velice rád. Pak tam jsou čtyři body, které jsou eh, částečně nebo velmi kritické. Samozřejmě, že jsou ale velice důležité. Týkají se například stále existující možnosti hromadného sběru údajů, a to je velice závažný problém na který se ještě musíme podívat. Také ještě nebyla vyjasněna otázka možnosti domáhat se soudní nápravy. Pak tam jsou ještě otázky na závislost eh, nebo nezávislost ombudsmana. Hmm, myslíme si, že když se máme rozhodnutí o adekvátnosti, tak úloha Evropského parlamentu je velice malá a je tedy důležité na to upozornit. Já se pak ještě k té věci vrátím později, když se podíváme na to, jak to vlastně bylo s rozhodnutím o bezpečném přístavu. Další body se soustředí na to, jak eh, se vypořádat s těmi přeskumy a také apelují na komisi ohledně různých úkolů například nutnost eh, neomezeného přístupu ke všem dokumentům a také do příslušných budov. Rovněž je zde požadavek plného zapojení Evropského parlamentu v procesu přeskumu. Problémem zůstává to, že co se týče toho přeskumu, já tedy doufám, že tomu tak nebude, ale obávám se a apeluji vlastně na komisi. Já se zkrátka obávám, že zde bude stejný problém jako s tím dokumentem Safe Harbor. Ve velice rané fázi jsme zjistili, že Safe Harbor nefunguje a upozorňovali jsme na některé skutečné praktické problémy stále dokola, ale nic se nezměnilo. Teprve když eh, to někdo zažaloval u soudu, nějaká jako fyzická osoba, tak se to začalo řešit a já se obávám, že se to může opakovat. Ze všech sil doufám, že ten štít bude opravdu fungovat lépe než eh, Safe Harbor, navzdory všem těm problémům a všem těm otázkám, které stále ještě vidíme v textu tohoto rozhodnutí. Nicméně, dojde-li k těmto problémům, tak pak budu moci, nebo budu nucena požádat všechny, kteří se účastnili té diskuse mezi EU a USA, abychom se těch problémů chopili seriózně, abychom opravdu usilovali o nalezení jejich řešení a abychom stále neopakovali pořád dokola, že potřebujeme, aby ta, ty údaje se, mm, aby ty údaje tekly. Takže je důležité, aby zde došlo k ochraně údajů, aby nebyly, nebylo ohroženo soukromí a soukromé údaje občanů. Děkuji nyní Sofii. Děkuji za slovo, pane předsedo. Už si ani nevzpomínám, kolikrát jsme zde projednávali transatlantické toky dat. Já si myslím, že nakonec už my, my všichni chceme nějakou dohodu, která by všechny uspokojila a která by zaručila hladký a bezpečný, zabezpečený tok dat. Můj první komentář se týká načasování této dnešní debaty. Ta debata měla být ve čtvrt na pět. Já jsem zmeškala začátek, ale také si myslím, že se očekávalo, že na začátek vystoupí Evropská komise. Evropská komise zde není. Mě by velice zajímal jejich názor, mám také na ně připraveny různé dotazy. Takže pokud nedorazí, tak potom bych je asi podala písemně a aby mi na ně také písemně zodpovězeli. Hmm. Takže mám pár otázek, které by možná také formou pozměňovacích návrhů mohly být součástí toho usnesení. Za prvé, eh, vedle té plánované změny na americk- v americké politice, jste také paní komisařka Jurová, která nedávno vyjádřila své Eh, nespokojení, svou nespokojenost s tím, jak USA reagovala na případ těch skenů e-mailů. Já si myslím, že komise by na to měla zareagovat, protože to zcela určitě se týká i toho štítu a neměli bychom se vydat stejnou cestou jako v případě eh, bezpečného přístavu a kde teprve velké problémy přinutily komise, aby se tomu věnovala. Také bychom potřebovali více informací od nové vlády a také od jejich ehm, plánů. Také eh, paní Novely, mm, americká ombudsmanka, bude zřejmě vyměněna. Takže měli bychom také vědět, jaká, jak nezávislá bude další eh, osoba na pozici ombudsmana. Mm, také zda eh, nový prezident Trump eh, chce nebo nechce zrušit eh, směrnici 28. Dále bych mě zajímaly podrobnosti, které se týkají sdělení, které komise vydala tento týden na téma obchodní partneři ve východní a jižní Asii to je třeba Japonsko, Korea a tak dále, další země. Takže s těmito zeměmi se plánují zřejmě podobné režimy, jako je štít pro ochranu mezi EU a USA. Zajímaly by mě podrobnosti. No a poslední otázka. Nevím podrobnosti, ale mám pocit, že Evropská komise také vydala sdělení, které se týká závazných korporátních pravidel pro, přes, pro transatlantické toky údajů. Mm, nevím, zda komise je třeba, ta mm, komise třeba nechce přesunout důraz eh, z takového návrhu, jako je štít, na určitá závazná korporátní pravidla. Myslím si, že by to bylo komplikovanější a méně transparentní. No a nakonec něco, co se vlastně k tomu štítu váže pouze okrajově. Bylo mi řečeno, že zastřešující dohoda zatím byla ratifikována, ale zatím nebyla notifikována. Takže zřejmě je to u někoho na stole nebo někde v šuplíku, takže také by mě zajímalo, jak je to s tímto dokumentem, s touto zastřešující dohodou. Děkuji. Tak děkuji, Sofii. Já jsem se už mezi tím měl poličit, poučit. Měl jsem opravdu eh, udělat pauzu, protože když máme zhruba 18 poslanců ve čtvrtek odpoledne, tak všechno jde rychle, protože všichni jsou výstižní, vyjadřují se k věci, všechno jde rychleji, než bylo plánováno. Takže jsme zkrátka postupovali příliš rychle v tom případě, ale neodpustitelné, že začneme dříve s nějakým bodem bez přítomnosti důležitých osob. Komise mezi tím dorazila. A není fér, aby pan Giancarlo neznal otázky. Takže já musím ještě jednou se omluvit všem. Teď dám slovo panu Fosovi a ještě než dám slovo komisi, tak eh, Sofí eh, stručně schrne klíčové body své otázky a potom pan zástupce komise zareaguje, protože máme čas ještě. Takže Axele, prosím, poslední na řečnickém seznamu. Děkuji. Nejprve, eh, bych, nejprve si musíme říct, si chceme transatlantickou výměnu dat, ano nebo ne. A já si a myslím, že my jako EPP to chceme, eh, protože zkrátka od toho eh, očekáváme, očekáváme rozumnou výměnu informací a přínos. Chceme národní bezpečnost, to samozřejmě musí rozhodnout každá země sama za sebe, i USA. Proti tomu nelze nic mít, ta ohrožení a nebezpečí existují. A naším úkolem je najít rovnováhu v této oblasti. Loni jsme to udělali. Už mockrát jsme se o tom bavili. Komise nám byla k dispozici, odpovídala celé hodiny eh, Diskutovali jsme o tom velice často a to téma jsme uzavřeli. Takže já se ptám, proč bychom vůbec se o takovémto usnesení měli bavit. Samozřejmě vždycky se o té nalezené rovnováze, která byla dosažena, dá se samozřejmě kritizovat, protože pro někoho to nejde dostatečně daleko a ano, možná, že něco tam není dostatečně eh, ošetřeno, eh, jak, jak eh, kritizuje soudní dvůr. Nicméně, my tady musíme vytvořit určitý základ a právě proto jsme našli určitý režim, podle kterého každý rok by se měly konat ty revize, reviews, kontroly a potom hledat zlepšení. A pokud dojde k nějakému problému, tak touto cestou se dá také e, situace zlepšit. Já vůbec nevím, e, proč vlastně ještě jednou se bavíme o něčem, co už je rozhodnuté. Pokud má někdo strach z politické odpovědnosti, tak možná tady není správně v tomto parlamentu. Ale měli bychom rozhodně přejít k tomu, že takovéto věci, které nejsou právnicky možná eh, vybojované, nejsou právnicky doladěné, eh, stoprocentně u soudního dvora, tak za ty musíme převzít odpovědnost, protože život jde zkrátka dál. Nemůžeme dva roky čekat, než Eh, vznikne právně plně ošetřený základ na kterém budeme moci dále stavět. Musíme také se zhostit vlastní odpovědnosti vůči našim obyvatelům, vůči ekonomice. A o toto jsme se pokusili v tom Privacy Shield a někdy je zkrátka potřeba říct, tohle není to definitivní, na čem se tady dohadujeme, to je výchozí bod, který budeme dále rozvíjet podle toho, jak se budou objevovat problémy. A proto eh, s, tímto usnesením nesouhlasíme, leda, že by vznikly určité kompromisy ve formulacích, protože jinak podle mého názoru je tohle zkrátka nadbytečné. My jsme eh, ochotní přispívat, ale musí to mít nějaký eh, rozumný důvod a eh, ne jenom takové to slepé bytí kolem, protože i američané mají určitou potřebu bezpečnosti a my musíme neustále říkat, že chceme jít o krok dál, ale musíme mít odvahu říci, tohle je začátek, na tom budeme pracovat dále, postupně to rozvíjet. Takže jinak jsme s, s Privacy Shield spokojení, ale nejsme spokojení s takovýmto usnesením. Rádi přispíváme svým dílem, ale i kompromisy musí mít nějakou příležitost, protože jinak to není možnost z naší strany podpořit. Děkuji, Axele. Já vím, jak to myslíš. To je v tomto výboru to hlavní. Tak ještě momentíček, Birgit. Ještě někdo další si chce vzít slovo, než dám slovo komisi? Ne, tak Birgit, je to nějaká procesní připomínka, nebo mimo mikrofon? Já myslím, že vzhledem k tomu, že jsi mluvila předtím, než tu komise byla, tak si myslím, že je to fér. Já nabízím tuto šanci i ostatním kolegům, aby shrnuli pro komisi ještě jednou to, co říkali. Pro pana Giancarelliho. Chceš to udělat, Birgit? Schrnout své připomínky komisi? Děkuji, pane předsedo. Já to vezmu velice stručně. Nejprve bych chtěla znovu zdůraznit, že v tom usnesení je mnoho pozitivních bodů a nechápu, proč Něk, proč pro některé naše politické frakce není možné si připustit, že jsou tu určité nedořešené otázky a poměrně závažné obavy. A za druhé, já nesouhlasím s tím, že jsme kritičtí jenom proto, že tohle je rozhodnutí mezi Evropskou unii a Spojenými státy. To já nepřijímám, protože to zkrátka není pravda a na základě takovéhoto předpokladu bychom neměli spolupracovat v tomto parlamentu. A teď má otázka na komisi. Chtěla bych se konkrétně zeptat, Jaký byste si dovedli představit e, jiný přístup ke spolupráci, pokud jde o revizi Privacy Shield? Momentálně teď probíhá spolupráce mezi komisí a parlamentem. E, máte nějaké plány nebo e, procedury, kdy byste jednali jinak v případě nějakých problémů, potenciálních problémů s Privacy Shieldem? jiných než těch, které se vyskytly u Safe Harbor, kde naše kritika nikdy nebyla vážně zohledněna. Takže by mě zajímalo, jestli máte nějaké plány na to, jak se s něčím takovým vypořádat a jak zajistit dobrou spolupráci s parlamentem. Děkuji, Birgit. Prosím další poslance, kteří se chtějí vyjádřit a položit otázku komisi. Ještě jednou se omlouvám, že jsem je nechal mluvit předtím, než komise přišla. Sofie, chceš zopakovat něco z toho, co jsi už říkala pro komisi? Jenom velice stručně. Tak já můžu poslat e-mail s otázkami třeba. Dobře, v pořádku. Tak než dám slova panu Giancarellimu. Já se snažím být spravedlivý a férový, jenže takhle to někdy dopadá. Takže, než dám jemu slovo, tak pokud jde o ten návrh usnesení, tak tady je široké spektrum názorů ohledně toho, jestli bychom ho vůbec měli psát. Je tady mnoho pozitivních bodů, jak říkala paní Zipl. Jde o to, že tady budou probíhat ty revize v budoucnu. A my potřebujeme nějaký text. Bylo by dobré mít text, který by eh, obsahoval jaksi stále stanovisko parlamentu k Privacy Shield. Takže si nemyslím, že je to nějaké mrhání časem nebo něco podobného. Je potřeba, abychom měli jasno v tom, jak si představujeme tu rovnováhu. Takže nemyslím si, že je to mm, marná akce. No, teď dám tedy slovo komisi, žádám pana Giancarelliho, aby si vzal slovo. Děkuji. Já jsem přišel později, takže se pokusím odpovědět na ty otázky, kterým jsem byl přítomen. Omlouvám se, pokud nebudu dostatečně precizní u těch otázek, které si zapsali kolegové a předali mě. Bylo tu několik otázek, které se týkaly eh, budoucí eh, americké administrativy. Jak se na ně díváme a jak eh, vidíme dopad nové americké vlády na Privacy Shield? Tady bych chtěl poznamenat několik věcí a dát vám určité ujištění. Musíme si připomenout, co vlastně je Privacy Shield. Privacy Shield je založený na závazcích Spojených států, který, které zavazují Spojené státy, nikoli nějakou vládu Spojených států, ale zavazují Spojené státy. Takže Samozřejmě se předpokládá trvalá existence těchto závazků a jejich správná implementace. To je první velice silná pobídka k tomu dodržovat pravidla. Ale jak víte a jak jsem už vysvětlil, pokud by ty závazky nebyly dodržovány, tak teď existují velice konkrétní podmínky a pravidla v našem rozhodnutí o adekvátnosti, které specifikují, co bychom museli udělat, včetně pozastavení Privacy Shield. To si myslím je základní struktura, na které to rozhodnutí spočívá. S touto administrativou i jakoukoliv budoucí, která možná kdy přijde. Dovolte mi také říci, že to, že Je potřeba dodržovat určité zásady, na kterých eh, je Privacy Shield vystavěn. To je silná, silné, silný vzkaz, který jsme předali eh, budoucí administrativě i americkému kongresu. A našim americkým protěžkům je to zcela jasné. Jenom zmíním příklad. Senza Brainer ze sněmovny reprezentantů eh, zaslal dopis, který byl zveřejněn eh, dezignovanému prezidentu Trumpovi, který nejen zdůrazňoval důležitost Privacy Shieldu, ale zdůrazňoval také, jak je důležité, aby Privacy Shield eh, existoval, aby udržoval PBD 28 a Freedom Act a další reformy, které jsou základem Privacy Shieldu. bez kterých by eh, Privacy Shield nemohl přežít. A to určitým způsobem ukazuje, jak tyto reformy, které jasně zlepšily situaci, jsou teď vlastně zakotveny v našich bilaterálních eh, vztazích a jsou jimi posvěceny. To jim dává poměrně silnou pozici a stvrzuje je to. Protože naši protějškové si uvědomují, že pokud některý z těchto základů, pokud některá z těchto reform by byla zrušena, stažena, vzata zpět, tak by to mělo zcela konkrétní dopad na Privacy Shield. U toho ostatního nemůžeme spekulovat, co nová administrativa udělá, ale domníváme se tedy, že máme závazky a že máme mechanismy a nástroje, které nám umožní reagovat v případě, že se něco změní. Pokud jde o spolupráci s parlamentem, v rámci eh, každoroční revize, tak rozhodnutí o adekvatnosti v úvodním ustanovení 149 stanoví, že komise na základě eh, revize připraví zprávu, která bude obsahovat zjištění z té revize a to bude zasláno parlamentu. A ještě před revizí, a to je samozřejmě součástí našeho každodenního dialogu e, mezi vámi a komisí, e, komisařka Jourová přijde do vašeho výrobu 23. ledna, e, tak samozřejmě naším úkolem je připravit tuto každoroční revizi a získat k ní podněty od parlamentu. těm otázkám, které je potřeba řešit. A mohu vás ujistit, že monitorování eh, naplňování závazků Privacy Shield nějak nepočká až na revizi. To je monitorování, které probíhá stále a nepřetržitě. A dále zase já jsem tam nebyl, ale eh, nebyl jsem tady, ale zmínili jste sdělení, které před dvěma dny přijalo kolegium a které se zmiňuje o možném rozhodnutí o adekvátnosti pro země, jako je Japonsko nebo Jižní Korea. Pokud jste si toto sdělení přečetli, tak v něm je pouze odražen fakt, že Japonsko a Jižní Korea nedávno modernizovali zákony o soukromí, přijali nové zákony o soukromí, které považujeme za eh, konvergentní, které mají společné rysy s evropskou legislativou ochrany osobních údajů. A vzhledem k důležitosti eh, datového toku je potřeba tuto konvergenci podporovat a je-li to možné, dále na ní stavět. Případně i uzavřít rozhodnutí o adekvatnosti, samozřejmě pokud budou naplněny podmínky. Děkuji. A samozřejmě jsem vám k dispozici, pokud byste měli ještě další otázky. Děkuji, pane Čankareli. Kolegové, máte ještě další otázky na pana Čankareliho? Pane Weidenholzre, prosím. Děkuji, pane předsedo. Omlouvám se. Ne, to není váš bod. Správně jste to pochopil. Já se jenom ptám, jestli máte navazující připomínky ke slovům pana Giancarelliho. Pokud ne, pouze upozorním, že pan Giancarelli zmínil, že paní komisařka Jourová přijde 23. ledna a, před, a upozorňuji, že lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 19. Možná by bylo rozumné tu lhutu posunout na 24. aby předtím proběhlo to setkání a diskuze. Nevím, jestli s tím můžete souhlasit. Mohu tedy tu lhutu posunout na 24., jestli je to pro vás přijatelné. Dobrá? Děkuji. A ještě další věc. V odpovědi kolegům jsem zmínil, že budou probíhat revize a že to má svou hodnotu. A pane Čenkareli, kdy bude tedy probíhat to, ta další revize? Pochopil jsem, že někdy tento rok. Je to tak? Chápu to správně? Kdy to začne? Děkuji. Bude to probíhat v tomto roce. Jak víte, zabírá to určitý čas. Je potřeba také potvrdit partnery na straně USA, to jsou politicky jmenované osoby. Ale pravděpodobně, jelikož jeden rok, to znamená tedy léto, srpen, tak eh, ten roční přeskum bude zřejmě potom probíhat v září, abychom eh, ponechali také americké straně dostatek času na jmenování partnerů, protějšků a také je třeba na jaře získat dostatek zkušeností s implementací štítu na ochranu soukromí, aby potom ten přeskum byl smysluplný. Ano, děkuji. A Sofí, prosím, závěrečné připomínky. Děkuji, pane předsedo to není nutně ke štítu na chronu soukromí, ale předtím, než přišel pan Giancarelli, mluvila jsem o zastřešující dohodě Umbrella Agreement. Možná, když už tu jste, mohli bychom využít té příležitosti a získat aktuální informace. Nejsem právnička, ale jestli tomu správně rozumím, proběhla ratifikace, ale stále ještě to má být notifikováno, což zatím neproběhlo. Nevím přesně, jak to funguje a jestli to bude provedeno před nástupem Trumpovy vlády, nebo jak to vlastně bude probíhat. Pane Giancarelli, prosím o odpověď. Ano, děkuji vám. Velmi rád zodpovím otázku a poskytnu aktuální informace. Nejste právnička, je to právnická otázka. Já tedy poskytnu právnickou odpověď, ale pokusím se být co nejkonkrétnější. Interní postupy pro uzavření této dohody byly splněny na obou stranách. To zahrnuje vaše hlasování a rozhodnutí rady na naší straně Atlantiku. Jedna věc je uzavření dohody, druhá věc je její vstup v platnost. Před vstupem v platnost této zastřežující dohody potřebujeme, jak dobře víte, nezbytná určení designace, které musí provést vláda USA aby zajistila, že naši občané budou moci využívat nových prostředků pomocí zákona na, sou, eh, na soudní opravné prostředky. A chceme, aby dohoda vstoupila v platnost až po těchto opatřeních, až po těchto určeních. Co to konkrétně znamená? Víme, že americké ministerstvo spravedlnosti provádí tyto kroky. Na posledním společném zasedání EU-USA v oblasti spravedlnosti bylo řečeno, Lorda Lynch řekla, že usiluje o tato určení ještě během tohoto měsíce, takže tento proces teď probíhá a myslím, že se shodneme na tom, že je potřeba, aby to proběhlo řádně a správně, aby k těm určením mohlo dojít předtím, než ta dohoda vstoupí v platnost. Děkuji vám. Vážené kolegyně, vážení kolegové, lhůta pro pozměňovací návrhy je 24. Vrátíme se k bodu 21, který byl naplánován na 16. hodinu. Já se ještě jednou omlouvám panu Weidenholzerovi. Jednalo se o návrh dohody mezi EU a Lichtensteinskem ohledně Fondu pro vnitřní bezpečnost. Ptám se pana Weidenholzera, jestli by si chtěl k tomu vzít slovo. Ano, děkuji, pane předsedo. Jedná se tady o zapojení Lichtensteinského knížectví do, do Fondu pro bezpečnost v období 2014 až 2020. V zásadě jde o to, že Lichtenštejnsko jakožto přidružený členský stát a člen Schengenu se této dohody účastní. Lichtenštejnsko tím posílí svou bezpečnost a bude také možné v daném rámci efektivněji provádět vízová řízení. Souvisí s tím také bezpečnost, eh, posílená bezpečnost šengenského prostoru. Lichtenštejnsko tam nebude jakýmsi ostrůvkem, ale bude se plně účastnit daných opatření. Ročně Lichtenštejnsko přispěje částkou asi 200 tisíc euro a tomuto postupu je třeba vyjádřit souhlas. Máme tu dva odstavce. První odstavec vyjádření souhlasu s touto dohodou a druhý odstavec předseda parlamentu rady a komise a Lichtensteinsko jsou o tom informovány, takže je to zcela neproblematické a můj názor je ten, že bychom to měli podpořit co nejefektivněji, nejrychleji. Ano, děkuji vám. Lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 18. leden. Děkuji vám. Teď se znovu dívám na hodinky a vidím, že se teď posouváme k bodu 23. Ten byl vlastně původně naplánován na 17. hodinu. Je to v pořádku, když se mu budeme věnovat teď? Pan Šogor je zde. A jste tedy ochoten se tomu tématu věnovat nyní? Já si to jenom ověřuji. Kolegyně a kolegové, jde o návrh stanoviska. 21. prosince 2016 komise přijala návrh doporučení pro rozhodnutí rady, kterým se schvaluje zahájení jednání s Tureckem, pokud jde o dohodu o rozšíření rozsahu dvoustranné preferenční obchodní, dvoustranných preferenčních obchodních vztahů a modernizaci celní unie. Vzhledem k těsným lhůtám koordinátoři Libe rozhodli 12. prosince, že připraví návrh stanoviska a budou pracovat pouze v angličtině. Této práce se ujal pan Šogor jakožto zpravodaj. Takže teď prosím o představení návrhu stanoviska. Pane Šovore, máte slovo. Děkuji vám. Toto posílení obchodních vztahů bylo už projednáváno na samitu EU Turecko 29. listopadu 2015. Obě strany vyjádřily odhodlání otevřít jednání. Předtím už komise prověřila hodnocení Světové banky, pokud jde o celní unii. Světová banka zdůraznila následující prvky. Některé ekonomické eh, oblasti, jako zemědělství, eh, služby, veřejné zakázky a energie, jsou vyloučeny z celní unie a ve vztazích panuje asymetrie, zejména Jde o konzultaci rozhodnutí EU související celní unii a uzavření nových dohod o volném obchodu se třetími zeměmi, například eh, pokud jde o vztah k EU, Turecko k, k, eh, k dohodě volném obchodu může přistoupit pouze, pokud to udělala také EU. Eh, Světová banka říká, že potenciální Eh, že rozšíření celní unie může mít eh, přínosy pro obě strany. Návrh zprávy hovoří také o vízové otázce. Modernizovaná dohoda bude mít vliv nejen na cestování podnikatelů či, do, či při obchodních přepravců, ale bude mít vliv také na poskytování služeb. Jak víte, podle třetí zprávy o pokroku Turecka a poté co Turecko splnilo požadavky cesty pro vízovou liberalizaci, země stále ještě nesplnila 772 eh, kritérií. Kritéria pro vízovou liberalizaci by neměla být rozvolňována z politických důvodů. Otázka lidských práv. Dobře víme, že znepokojivé zhoršení lidskoprávní situace v Turecku, zejména pokud jde o svobodu projevu a informací, svobodné shromažďování a práva menšin, eh, jsou události posledního období. Celní unie se nedotýká přímo lidských práv, ale a, a nemůže je přímo ovlivnit. Ale současná celní unie má nepřímé pozitivní dopady na oblasti, jako je právo na adekvátní životní úroveň, právo na spravedlivé pracovní podmínky a právo na zdravotní péči. Můžeme argumentovat, že v rozšířené celní unii by se mohly také účinky na lidská práva zvýšit, jakožto nepřímé dopady. Tím není dotčeno stanovisko výboru AFET o tom, že by se Evropa měla stát faktorem posilujícím mír a stabilitu také ve svém sousedství. Je třeba zohlednit tedy tento prvek základních práv a demokracie. To je důležitý prvek této dohody a v tomto smyslu předložím pozměňovací návrh. Už po první diskuzi se stínovými zpravodaji a kolegy se těším také na další příspěvky a dobrou spolupráci. Uh, Děkuji k vystoupení na toto důležité téma. A teď se ptám, zda se k tomu kolegové chtějí vyjádřit. Pan Dalton, který je stínovým zpravodajem za EKR. Pak ještě paní Sipl se hlásí. Tak Daniel, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji zpravodaji za jeho úsilí. Už je také dobré, že vůbec proaktivně zorganizoval schůzky, kterou, která probíhala velice dobře. My můžeme podepsat téměř všechno, co je v tom návrhu. tak ten text je vyvážený. A když si myslím, že tam ještě jsou tam spíše věci, které se, jsou čistě obchodní, které bychom spíše měli přenechat výboru INTA, tak si myslím, že v zásadě s tím můžeme souhlasit. Takže já s tím textem souhlasím. A z pohledu Libe je důležité Mm, zamyslet se nad tím eh, bezvízovým stykem. Myslím si, že Evropská unie v tom musí eh, mít pevné stanovisko. Vízová liberalizace může být eh, udělená pouze tam, kde ta druhá země splní přesné podmínky. A i v té zprávě se zatím říká, že pouze sedm těch podmínek ze 72 bylo splněno ze strany Turecka. To je důležité zmínit. Nicméně celá ta otázka vízové liberalizace by se měla raději řešit eh, v rámci těch dohod o vízech, která probíhá mezi EU a Tureckem. Neměli bychom to míchat s obchodem, takže možná v tom eh, smyslu předložíme pozměňovací návrhy. Nicméně jinak jsme velice spokojeni s prací, která byla odvedena a většinu věcí v té zprávě můžeme podpořit. Děkuji. Děkuji panu Doltnovi. Nyní paní Birgit Sipl. Vy hovoříte na místo paní stínové zpravodajky Katie Perry, že? Ano, děkuji, pane předsedo. Mám k tomu pouze pár drobností. Za prvé bych chtěla poděkovat zpravodaji za veškeré podrobnosti a vysvětlení, které podal. Rovněž oceňuji to, že zmiňuje vízovou politiku a nutnost uznávat lidská práva Spravodaj také hovoří o tom, že toto obnovení celní unie to vlastně vychází z návrhu na summitu z roce 2015. A proč to zmiňuji? Vidíme všichni, že mezi lety 2015 a mezi dneškem došlo k mnoha závažným změnám v Turecku. A nejedná se o změny, které by, byly, eh, které by šly dobrým směrem. Samozřejmě zde nemůžeme projednávat všechny podrobnosti ohledně víz, ale já mám takový pocit, že bezvízový styk není příliš eh, zájmem, není to zájmem tureckého premiéra nebo turecké vlády. Oni sice si na to stěžují, že ten bezvízový styk eh, tam není, ale já mám pocit, že jim vlastně o to příliš nejde. Já mám spíše takovou strategickou otázku, zda opravdu si máme s tou zprávou nějak pospíšit a máme dávat turecké vládě nějaké ekonomické výhody, když ta vláda nerespektuje základní lidská práva a vytváří situaci, eh, kde stále více jejich vlastních občanů přemýšlí o tom, že by z té země chtěli odejít. Takže ta země má určitou svou strategii. Já si myslím, že bychom s touto zprávou neměli příliš pospíchat a měli bychom eh, s tím trochu počkat. To je můj osobní názor, protože si opravdu myslím, že zde eh, má na té zprávě zájem spíše Turecko a že má Turecko jiné zájmy než pouze bezvízový styk. Děkuji. Pokud se další kolegové nehlásí, tak dám slovo ještě panu Šukrovi. Je pravda, že se jedná o citlivé téma, tak nevím, jestli se k tomu ještě chcete vyjádřit, chcete reagovat. Nemusíte, ale pokud chcete, máte prostor. Děkuji. Už na první schůzce jsme o některých věcech hovořili, takže já k tomu přidám pouze jednu větu um, a zareaguji na socialistickou kolegyni. Uh, je pravda, že situace se od roku 2015 výrazně zhoršila v Turecku. Ale ta myšlenka bezvízového styku by měla spíše pomoci těm malým, nebo respektive těm obyčejným lidem. Já si myslím, že tako, takový ti, tak ta uvozovka velká zvířata, ta se do Evropské unie eh, dostanou i nyní. Takže myšlenkou tohoto eh, bezvízového režimu bylo spíše umožnit mm, bezvízové cestování obyčejným lidem. cílem nebylo nechávat nebo dávat nějakou velkou hospodářskou podporu Turecku, spíše pomáhat třeba malým a středním podnikům a tak dále. Ano, děkuji. Hmm, myslím si, že i na schůzce stínových zpravodajů jste zcela jistě mnoho věcí projednali. Děkuji všem v tuto pozdní dobu. Do 20. ledna 5. hodiny odpoledne prosím předkládejte pozměňovací návrhy. 30. ledna je zvážíme a 9. února by se mělo hlasovat ve výboru. Další téma je velice významné. Jsou to vlastně tři témata, 24, 25, 26, týkají se azylových otázek, budeme jednat i s komisí. Takže jak to vypadá? Vypadá to, že budeme muset eh, toto jednání na pár minut přerušit. Já se teď snažím získat informace, jak to bude s tím přerušením schůze. musíme se poradit, v kolik hodin začneme ty další tři body. Sorry, this was not news about the next item. It was the commission wanted to take... Komise mi naznačila, že by se chtěla ještě vrátit k tomu předchozímu bodu. Já se omlouvám, že jsem vám nedal slovo, tak prosím, poprosím vás stručně. Pan zpravda je stále přítomen. Děkuji. Děkuji, já se omlouvám, že se trošku tropím z matky. Chtěl jsem se vyjádřit k bodu, které se týká Turecka a modernizace celní unie. Já jsem tedy z generálního ředitelství pro obchod a mám tam na starosti Turecko. Nejprve bych chtěl připomenout, že Evropská konis 21. prosince schválila svůj návrh návrhu mandátu na zahájení těchto jednání. Tento návrh začne eh, být eh, brzy přeskoumáván radou, členskými státy tedy a samozřejmě i úzce budeme spolupracovat s Evropským parlamentem, který připravuje zprávu z vlastního podnětu, je to jeho výbor INTA. No a co se týče tedy tohoto návrhu stanoviska tohoto výboru, tak mi dovolte dva komentáře. Část eh, debaty jsem teď ještě zaslechl při svém příchodu. Vím, že jste se hovořili o důrazu na dodržování lidských práv. Já bych chtěl zopakovat, že tento aspekt je nesmírně důležitý samozřejmě pro Evropskou komisi. Je to také jeden z klíčových principů a cílů těchto jednání musí být respektovány eh, základní lidská práva, svobody a také pravidla právního státu. To všechno budeme v rámci svého mandátu vyžadovat. Další aspekt, který pokládáme za velice důležitý v oblasti lidských práv a sociálních práv, je také záměr komise přidat do těch obchodních vztahů mezi EU a Tureckem ještě kapitolu, která se týká, která by se týkala udržitelného rozvoje. A ta by právě obsahovala různé tyto aspekty, které pokládáme za velmi významné. Takže i to bude důležité při těch jednáních. Nyní, jak je to s těmi vízovými otázkami? Chtěl bych zdůraznit skutečnost, že zde vlastně hovoříme o dvou rozdílných procedurách. Jednak zde je proces vízové liberalizace a za druhé obchodních, eh, za druhé jsou to ty obchodní vztahy, kde samozřejmě nevyjednáváme vízovou politiku. Tam chceme deliberalizaci služeb, která dnes chybí v těch obchodních vztazích mezi EU a Tureckem. Ale to jsou opravdu věci, které se řeší separátně, které se neřeší dohromady s vízovou liberalizací. A stejně postupujeme při jednáních s ostatními třetími zeměmi. Dovolte mi takový eh, příklad z poslední doby. Můžu jmenovat třeba Ukrajinu, Gruzii, Moldavsko, takže i s těmito zeměmi jsme vedli podobná jednání a opět se tedy to e, řešilo mm, odděleně. Na jedné straně to byla ta prohloubená komplexní dohoda o volném obchodu, na druhé straně to byla víza. Takže i nadále budeme tyto dva aspekty oddělovat a budeme mm, ta jednání vést e, separátně tak jak to vždy děláme a chtěl jsem to ještě zdůraznit zde ve vašem výboru. Ano, děkuji vám a děkuji také i zpravodaji. Takže body 24 a 26. Potřebujeme si vyslechnout komisi, takže my jsme my jsme si zjišťovali, kdy nejdříve může přijít zástupce komise, říkali, že asi v 16.50. Mohli bychom možná všechny tyto tři body odsunout, ale samozřejmě kolegové vědí, že máme tak nabitý program, že tyto tři body musíme probrat dnes. My jsme tedy kontaktovali komisi, požádali jsme je, aby přišli co nejdříve. Oni řekli, že zde mohou být 16.50 navrhuji, abychom přerušili jednání na 20 minut a poprosím vás, abyste v 16.50 byli všichni v jednacím sále a abychom mohli zahájit poslední tři body. Ještě se omluvám za ty všechny dnešní časové přesuny. Poprosím vás, abychom se zde všichni sešli v 16.50. Děkuji. or alternatively don't leave. No a nebo samozřejmě odcházet nemusíte z tohoto jednacího sálu, ale v 16.50 prosím buďte všichni zde. Um, so we said 16.50, didn't we? Yes. Dear colleagues, we said we... Vážené kolegyně, vážení kolegové, řekli jsme, že se opět setkáme v 16.50, takže vás požádám, abyste laskavě zaujali svá místa a pak můžeme pokračovat v jednání. Děkuji.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 We start with Mr. Verve, so please take the floor. Thank you. Thank you, Chair, and uh, good afternoon um, to the members of the committee. Dobrý den, dobré odpoledne přeji všem. 8. prosince zveřejnila komise už čtvrtou prováděcí zprávu o plnění prohlášení Evropské unie a Turecka. Tato zpráva žádá, aby eh, byly zde výsledky, i když docházelo k mnoha významným změnám. Ten počet eh, příchozích do Evropy eh, je stále nízký a je také nízký i počet lidí, kteří se zranili nebo zahynuli na moři. Nicméně je tedy důležité, aby toto prohlášení bylo plněno funkčním a solidním způsobem. Akumulovaný dopad dohody mezi Evropskou unii a Tureckem po devíti měsících je velice významný. Mohu připomenout, že devět měsíců předtím, než zde bylo prohlášení, tak do Evropské unie, do Řecka přišlo 134 tisíc lidí a Eh, pak už to bylo pouze 25 tisíc. Původně to tady bylo 934 tisíc, pardon. Takže opravdu ten počet se výrazně snížil. Počet zemřelých nebo pohřešovaných osob se snížil ze 789 do na 68, takže to je opravdu velice význačný, význačné snížení. Asi 700 lidí tedy bylo ušetřeno. Eh, Pan předseda zmínil Itálii a já chci zdůraznit i zde v tomto výboru, že ohledně Itálie zatím nevidíme, nebo vůbec vlastně nevidíme, že by tedy docházelo k, nějaké, k nějakým významným eh, změnám těch migračních cest. Eh, významného pokroku bylo dosaženo v eh, ve vyřizování žádostí o azyl zatím bylo eh, předloženo 11 500 žádostí o azyl, které byly řádně zaregistrovány. Eh, dále bylo eh, v první, prvoinstančních rozhodnutí bylo vydáno 8200, byly to tedy orgány plus EASO a zhruba 2500 osob podalo odvolání proti těmto rozhodnutím. A v tisíc, asi v tisíci případech um, eh, bylo tedy učiněno rozhodnutí na základě těchto odvolání. Ty návraty pokračují, eh, návraty do Turecka tedy, ale tempo je příliš pomalé. Počet navrátilců od 21. března je asi 12 240, což je tedy mnohem nižší číslo, než je to číslo lidí, kteří přišli nebo přicházejí do Řecka nebo Itálie, byť to celkové číslo je mnohem nižší těch příchozích. Eh, ještě bych chtěl potrhnout dvě konkrétní věci, dvě konkrétní čísla. Za prvé, Ehm, byla zde omezená kapacita reagovat na odvolání. Tady si myslím, že jsme učinili ehm, velký pokrok. Máme zde ta prvoinstanční rozhodnutí a ta druhoinstanční rozhodnutí. A druhý problém, který byl významný, a který vlastně také říkal, proč je tak, málo, tak malý počet lidí, kteří jsou navraceni do Turecka. Ten, tím důvodem je to, že na, na řeckých ostrovech je málo takových míst, odkud vlastně, kdyby se vlastně schromažďovali ti lidé, kteří pak mají být navraceni do Turecka. To znamená, to je v podstatě to znamená, že pokud nějaká osoba se dostane do, toho, do té situace, kdy má být navrácena, tak eh, někdy je dost těžké, aby policie tuto osobu vyhledala. Nízký, nízká míra návratů eh, navíc tlačí eh, na kapacity přijímacích středisek, které už tak jsou dost plné. Místní lidé na ostrovech jsou stále frustrovanější, vzrůstá tedy napětí na obou stranách. To má také výrazné dopady i na samotné azylové procesy, protože často dochází k různým bezpečnostním incidentům. Tím se to všechno brzdí nebo opožďuje, to vede zase k další frustraci. Ale znamená to rovněž, že podmínky, v nich žijí migranti. A teď to řeknu asi diplomaticky. Ty podmínky nejsou optimální. Já se možná k tomu ještě vrátím v minulých dnech. Jsme opravdu hovořili o tom, že to je problematické, narůstá tam frustrace, i u těch lidí eh, na ostrovech navíc se blíží zima. Pokud eh, jsou eh, tam problémy, je důležité spolupracovat s místními lidmi, potřebujeme jejich pomoc, potřebujeme jejich podporu a spolupráci, ale je tam stále to napětí. Pan předseda v úvodu zmínil to, že se že nadchází zimní období já se k tomu ještě také vyjádřím asi později. Všechno ukazuje, že je zapotřebí vynaložit další úsilí, aby tato, eh, tato dohoda mezi Evropským uniem a mezi Evropskou unii a Tureckem eh, fungovalo. Také je zde podrobný plán, do něhož přispěly všechny, všechny zúčastněné strany. Klíčové akce obsahují například mm, navýšení kapacit, zlepšení odvolacích kapacit, zlepšení koordinace a bezpečnosti na ostrovech, zajištění e, efektivnějších návratových operací pro ty migranty, kteří nemají nárok na azyl a také zajištění odpovídajících přijímacích středisek na ostrovech, v neposlední řadě také i zrychlení přeměstňování. Celkový účel tohoto akčního plánu a všech těchto akcí je snížit těch, ten počet eh, těch nevyřízených žádostí na ostrovech nebo těch nedořešených případů, které se navršily a je důležité, abychom vlastně ještě než začne letní sezóna toto všechno dořešili. Co se týče Turecka, tam pokračuje, pokračuje přesidlování osob podle režimu 1 k 1, ale je to stále ještě ve skromném měřítku. Bylo to asi 2716 osob. Dále se také hovoří o střediscích v Turecku, Zatím tam bylo vynaloženo 2,2 miliardy a asi 700 eh, milionů už bylo vynaloženo, mimo jiné na důležité programy, které mají vytvořit speciální bezpečnostní nouzovou síť pro uprchlíky v Turecku. Má to také podporovat zdravotní péči a školství a Ehm, vyučování pro děti uprchlíků. Také jsou tam tedy určité normativy, které musí být splněny, určitá kritéria. Teď se ještě stručně zmíním o podmínkách, kterou, které přináší zima v Řecku. Asi víte, že v Řecku je letos velice krutá zima, takže to už tak obtížnou situaci migrantům ještě zhoršuje. Komise je v soustavném kontaktu se všemi zúčastněnými stranami a orgány, eh, i s různými humanitárními organizacemi a snaží se situaci řešit. Je důležité rozlišovat mezi situací na pevnině, v pevninském Řecku a na situaci na ostrovech. Takže jak je to v pevninském Řecku? V minulých měsících a týdnech eh, řecké orgány učinily výrazný pokrok v přípravách na zimu. Počítalo se tedy s, běžnými, s běžnou zimou v Řecku, takže spíše ty přípravy probíhaly na severu a na západě země, kde často ty teploty klesají výrazným způsobem v zimě takže eh, zde byly různé, rozdávaly se různé eh, různé teplé oblečení, eh, poskytovalo se tam také nějaké vytápění a lidé se stěhovali do teplejších ubytování. Takže zatím to je tak, že v té pevninské části Řecka je to zhruba pod kontrolou. Neříkám, že všechno je úplně dokonalé, ale relativně tedy je to tam nějakým způsobem řízeno, je to tam pod kontrolou. Pokud mám dobré informace, tak eh, v Řecku asi 700 lidí stále žije v těch tábořištích, což je považováno za nepřijatelné, za nedostatečné, protože vzhledem k tomu eh, zimnímu počasí, ale tito lidé budou postupně přesouváni na nějaká jiná místa. Jak je to na řeckých ostrovech? Ta situace tam je velice obtížná. Týká se to zejména ostrova Lesbos a ostrova Samos. Na ostatních ostrovech je to jiné když je ostrov Chios eh, a Kos, tam je to relativně dobré, ale opravdu ten ostrov Lesbos a Samos, tam je mnoho stovek lidí, kteří žijí v podmínkách eh, ubytování, které není vytápěné a zcela jistě to, odpo- to ubytování neodpovídá. Teď v poslední době naštěstí se ty, eh, ty, ty teploty se trochu zvýšily ale stále je jasné, že tyto věci musíme řešit urgentně. Jaká je situace na lesbu? Momentálně se připravuje několik akcí. Můžeme říci, že místní orgány eh, za naší podpory a za podpory našich partnerů jsou eh, už tedy pokračují v řešení eh, otázek na mnoha frontách. Za prvé, lidé, kteří už jsou tedy v té asilovém řízení, byli mm, převezeni na pevninské Řecko. Pak také byly využity nějaké další hotelové kapacity pro ubytování lidí a i v těch dalších dnech se očekává, že ještě, bude, že ještě budou nalezena další místa eh, v těch ubytovacích kapacitách. Lidé se mohou nastěhovat do těch hotelových ubytování. Také máme dovolenou hm, vystavit určité prefabrikované příbytky Eh, s čím nám pomáhá UNHCR. Mm, možná jste v tisku četli, že je také byla vyslaná nějaká loď, kde budou rovněž ubytováni lidé. A ta, na té lodi může být ubytováno až 300 osob. Takže na ostrově Lesbos to vypadá, že se věci hýbají dobrým směrem. Jak je to na ostrově Samos? Tam je to zatím úplně nejspletitější. Zatím nedošlo k žádné spolupráci, aby lidé mohli být ubytováni Takže třeba naši partneři se snaží domluvit se s hotely, které samozřejmě v této sezóně jsou prázdné, ale ta spolupráce zatím ještě nefunguje. Navíc je tam i problém s prostory. Nenašli jsme zatím žádný prostor, kde by Eh, bylo možno postavit třeba nějaké ty prefabrikované příbytky. Takže je důležité reagovat eh, na problémy na ostrově Sámos. Já se omlouvám, že jsem možná hovořil příliš dlouze, ale opravdu se jedná o důležité věci. Pane Pervy, děkuji. Pokud dovolíte, kolegové, tak dáme rovnou slovo panu Rajanovi a pak teprve přistoupíme k diskuse. diskuse. Souhlasíte? Děkuji. Určitě zde budou dotazy, takže si myslím, že pokud vám stačí 10 minut, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím být co nejstručnější. Já bych chtěl zmínit ještě dvě další zprávy, které byly přijaty 8. prosince. Za prvé to byla zpráva o, usídl, o přesídlování a znovu usídlování a potom čtvrté doporučení o, o obnovení dublinských transferů do Řecka. Za prvé je to tedy ta zpráva, osmá zpráva o e, přesídlování a znovu usídlování. Tuto zprávu komise přijala k oběma těmto formám solidarity, eh, které jsou i nadále hlavní politickou prioritou eh, vzhledem k tomu, že nadále trvá akutní potřeba podpořit Řecko i Italie, Itálii. A eh, připomínám, že Evropská rada v říjnu znovu vyzvala k urychlení a intenzifikaci procesu zejména přesidlování, zejména v případě nedoprovázených nezletilých. Bylo dosaženo důležitého pokroku během loňského roku proběhlo eh, téměř 1500 přesídlení v měsíci listopadu, to je dosud nejvyšší číslo za jeden měsíc. Počet přesídlení z Řecka se teď ustálil na zhruba tisíci za měsíc a eh, přesídlení z Itálie se také zvýšilo v poslední době. Počet přesídlených za listopad byl nejvyšší dosud V době zprávy bylo přesídleno zhruba 8 tisíc osob od začátku celé této procedury eh, v září loňského roku a včera jsme překročili hranici 10 tisíc. Takže ten trend je pozitivní a i pokračuje. Je samozřejmě jasné z těchto čísel, že žádném případě nedosahujeme těch čísel, ke kterým eh, jsme se zavázali v září 2015, ale důležité zdůraznit, že ten pozitivní trend z poslední doby eh, je čím dál strmnější a to je skutečnost, kterou vítáme. Nicméně je jasné, že je potřeba podniknout další eh, úsilí o překonání logistických překážek, praktických a administrativních překážek a také k tomu, abychom zvýšili závazky, abychom zvýšili ochotu členských států přijímat přesídlené osoby. Komise v tomto doporučení také upravila cíle které eh, jsou teď považovány za realistické pro relokaci a domníváme se, že teď je proveditelné eh, přesunout všechny kandidáty způsobilé k přesídlení z Itálie nebo Řecka do jiného členského státu do září 2017, kdy má eh, procedura přesídlování skončit. Konkrétně v tom doporučení říkáme, že členské státy by měly usilovat o relokaci nejméně tisíc měsíčně z Řecka a tisíce z Itálie od dubna do května 2017. Máme tedy zatím tisíc z Itálie, 1500 z Řecka. Pokud toto udržíme, tak se povede relokovat všechny relokovatelné osoby, žadatele o azyl. Samozřejmě pokud příchozích bude stejně jako dosud. Nebudu zabíhat do detailů té zprávy, ale jsou tu zdůrazněna určitá konkrétní opatření, eh, určité kroky, které byly podniknuty, jak v Řecku, tak v dalších členských státech. Pan Vervej už vysvětlil, eh, co eh, podnikly řecké úřady ohledně registrace. A z toho těží i proces přesídlování protože eh, je umožněno tedy vybírat osoby způsobilé pro přesídlení. V Itálii je potřeba, aby eh, orgány posílily své úsilí v procesu relokace tak, aby ten cíl 1500 za měsíc mohl být naplněn. Je to realistický cíl. Pak byly podniknuty další kroky eh, za účelem rozřešení problémů s načasováním, které souvisí s prováděním bezpečnostních kontrol v Itálii a s asistencí Europolu. Počet nedoprovázených nezletilých, kteří jsou relokováni, je stále ještě neuspokojivý, ale dochází ke značnému zvýšení. Teď máme zhruba 200 přesídlených nedoprovázených nezletilých. S tím se pojí značné problémy, zejména z Itálie. Byl zatím přesídlen jenom jeden, ale jinak dále probíhají úsilí o odstranění právních překážek aby relokace mohly pokračovat co nejrychleji. Pokud jde o závazky, tak zpráva samozřejmě vyzývá členské státy, aby zvýšily závazky a v době zprávy eh, bylo zhruba, byl ten závazek zhruba 20 tisíc, momentálně to číslo je zhruba podobné a mnoho relokací už mezi tím proběhlo. Členské státy jsou nicméně vyzývány, aby navýšily své závazky. Situace v různých členských státech je velice různorodá, zpráva je poměrně detailně líčí. Některé členské státy nerelokovaly prakticky nikoho, zatímco jiné poměrně značné množství. Potom eh, velice stručně ke znovu usídlování. Tady je ta situace pozitivnější, v tom smyslu, že více než polovina míst, které byly, která byla vyhrazena v červenci 2015, to už je e, obsazena. E, poslední číslo je zhruba 14 tisíc z 22,5 tisíce, ke kterým jsme se zavázali. Tolik tedy bylo znovu usídleno a poměrně značná část z nich e, z Turecka, Jordánska a Libanonu. A během období, o kterém se zpráva zmiňuje, to máme zhruba tři tisíce znovu usídlených osob z Turecka, což je také v souladu s evropsko-tureckým prohlášením, jak právě vysvětlil pan Vervej. Očekáváme, že zase v souladu s těmi závazky z července 2015 budou eh, všechna znovu usídlení dokončena do konce letošního roku. Takže tolik k přesídlení a znovu usídlení a potom dále k Dublinu, k té druhé zprávě, doporučení v Rožecko. V prosinci jsme přijali eh, čtvrté eh, doporučení adresované, no, ta první tři byla adresovaná pouze Řecku a teď to z prosince Řecku a také dalším členským státům. Jenom velice stručně, abych vás uvedl do kontextu. Připomínám, že důvodem, protože komise iniciovala v loni tento proces, eh, je, že od roku 2011 byl, byly v podstatě pozastaveny všechny dublinské transfery do Řecka, což mělo značný negativní dopad na fungování šengenského systému. Vytváří to pobídky pro žadatele o azyl, aby se přesouvali do dalších členských států v rámci sekundárního pohybu. Kromě toho komise zrekapitulovala ta značná zlepšení, která se odehrála zejména v Řecku, pokud jde o institucionální strukturu a pokud jde o právní rámec v této zemi. Zmíním několik hlavních aspektů. Teď existuje zvláštní vyčleněná služba pro azyl, jejíž kapacita se za poslední roky strojnásobila. Kromě toho také máme eh, značně navýšenou eh, přijímací kapacitu, zvýšil se počet míst oproti situaci před rokem. Také se značně zvýšila kapacita pro eh, odvolací výbory, o kterých už hovořil Martin. Nejde tady pouze tedy o kapacitu, ale také o složení těchto výborů. Tady proběhly značné úpravy pozitivním směrem v uplynulém roce. Důležitým krokem vpřed je také poskytnutí právní pomoci zdarma. Teď máme právní rámec, který to umožňuje. Potom zavedení eh, plně funkčního státem financovaného systému poskytování právní pomoci. Teď eh, poskytujeme právní pomoc zdarma, myslím, všem žadatelům o azyl na řeckých ostrovech a většině z těch, kteří jsou na pevnině. Nicméně, a to komise zdůrazňuje ve své zprávě, ještě jsou tu značné nedostatky v azylovém systému Řecka, zejména pokud jde o kvalitu ubytování. To je naprosto samozřejmé, už to poměrně detailně vysvětloval eh, můj kolega před několika minutami. Za zmínku ale také stojí eh, problémy s eh, zacházením se zranitelnými žadateli o azyl, zejména nezoprovázenými nezletilými. A pokud je o efektivitu a rychlost vyřizování, registrace, vyřizování a registrace žádostí, Než přesně zmíním, co přesně komise doporučila, chci říci, že komise si uvědomuje, pod jakými tlaky se Řecko nachází. Vzhledem k vysokému počtu příchozích v druhé polovině roku 2015 a na počátku roku 2016. Vzhledem k tomu, že příchozí, příchozích dále přibývá, a je zapotřebí implementovat dohodu s Tureckem, tak dopad v uzavření balkánské trasy od počátku roku 2016 a e, také značné zvýšení po, počtu požadavků, které, kterými se zabývá e, asilová služba to všechno vedlo v podstatě k situaci, kdy azylová služba se musí zabývat eh, mnohem více žádostmi o azyl než kdy dříve. To všechno tedy bereme na vědomí a dále. Komise doporučila, že bychom neměli eh, přistoupit k okamžitému obnovení dublinských transferů, ale že by mělo jít o postupný proces. Transfery by se měly být obnoveny od jara letošního roku. Měly by se týkat osob, které přicházejí do Řecka, které přijdou do Řecka od poloviny března dále. Kromě toho komise zdůrazňuje, že žadatelé ve zranitelné pozici by neměli být přesouváni v rámci transferu a důležité je také zmínit, že žádné transfery se nebudou konat, dokud řecké úřady neposkytnou patřičná ujištění, která budou garantovat, že e, přepravované osoby e, se dočkají zacházení, které bude v souladu s normami e, evropského práva a zejména, že budou adekvátním způsobem přijaty a že jejich žádost o azyl bude zpracována rychle. Předpokládáme, že tato ujištění budou velice konkrétní a bude z nich plynout, že osoby budou ubytované v konkrétním e, přijímacím zařízení nebo něčem podobném. Plánujeme také, že e, EASO bude mít e, monitorovací roli a bude dohlížet na plnění těchto ujištění. Už jsme zahájili diskuze s EASO o tom, jak to přesně bude vypadat. Samozřejmě budeme také jednat s řeckými orgány, od kterých žádáme, aby e, nám podali zprávu do poloviny února o dalších krocích, které jsme doporučili, abychom odstranili stávající nedostatky asilového systému a také, aby vysvětlili, jak přesně bude fungovat ta procedura těch ujištění a žádáme, aby Řecko podávalo pravidelně zprávy každé dva měsíce. Nikdo samozřejmě nemůže předvídat budoucnost, nevíme, pod jaké tlaky se Řecko dostane v nejbližších měsících a letech a proto eh, komise v doporučení eh, uvádí, že samozřejmě budeme situaci neustále sledovat a že pokud bude potřeba, tak přijdeme s dalšími doporučeními a dalšími eh, objasněními bude-li to vyhodnoceno jako vhodné. A potom poslední důležitý bod, který bych chtěl zdůraznit. A sice doporučení uvádí, spíše v politickém smyslu, že povinnosti tu nemá pouze Řecko, ale i další členské státy, které mají Řecku poskytovat podporu jak eh, ve smyslu plnění relokačních závazků ze září 2015, které jsem už detailně popsal, ale také, a to je důležitý bod, který možná i Martin zmínil, že také je potřeba, aby poskytli do EASO své experty, kteří by potom mohli asistovat řeckým orgánům. Protože ty musí zvládat situaci, zejména na ostrovech. Děkuji. Děkuji vám oběma, řekli jste toho velice mnoho, já vám děkuji. pouze několik málo poslanců si vyhradilo čas na tento bod, nicméně dejme jim i hned slovo. Já dám slovo kolegům v tom pořadí, v jakém se přihlásili. Děkuji vám. Děkuji za obě tyto prezentace. Já bych eh, měla několik otázek, které se týkají jednak konkrétně dohody EU-Turecko a eh, jednak eh, toho, co říkal pan kolega z komise. Připomínám, že v září 2015 už jsme se připravovali na zimu. Bylo dohodnuto, že se zvýší kapacita dočasných přístřeší a že bude spuštěn mechanismus eh, civilní ochrany, kdy, když to bude nutné, takže má otázka zní. Byl tento mechanismus spuštěn? Bylo dohodnuto, že Řecko zvýší přijímací kapacitu na 30 tisíc míst a UNHCR 20 tisíc. Co se stalo s touto dohodou? která byla s pompou ohlášena v září 2015. A dále, pokud jde o balkánskou trasu, odkud také přicházejí teď strašlivé eh, fotografie z eh, Srbska. UNHCR má zvýšit kapacitu na 50 tisíc míst na cestě západním Balkánem, takže já nechápu, proč lidé v těch mrazech spí venku vlastně. Co se stalo? s tím, co bylo předloženo v září 2015, jakožto dohoda, jako něco, co je hotová věc. To je moje otázka. Potom k panu Fervej. Mohl byste prosím lépe vysvětlit, proč, když máme dohodu s Tureckem o zpětném přijímání, eh, podle níž bychom měli posílat zpátky ty, kdo nesplňují status uprchlíka, a takový mezi lidmi na ostrovech jsou, tak proč po dvou měsících zjišťujeme, že návraty skončily téměř úplně? a za posledních 9 měsíců bylo navráceno 801 osob, 200 za první dva měsíce a potom to tak nějak přestalo. Otázka tedy zní, co teď přesně e, dělá e, ECHO. E, ví o těch zimních podmínkách, dělá něco navíc? Potom pana Ryana bych se chtěla zeptat na relokaci. Já jsem eh, viděla to schéma, je to v podstatě matematika, eh, je to mnoho závazků až do září, když si to podělíme počtem měsíců, eh, tak je to 3,5 tisíce relokovaných z Řecka a tisíc, pokud ne, se nepletu, z Itálie od března. Ale co se vlastně změní od teď? Já chápu tu matematiku, jak dospějeme k tomu celkovému počtu osob. Ale nevím přesně, co se změní, co se bude dít, co se neděje teď a proč si myslíte, že se to dít začne ve velkém měřítku. A potom poslední otázka, nebo vlastně dvě, ke znovu usídlování. V evropsko-turecké dohodě úplně první věta, ke které se evropští lídři zavázali, je odstranit ilegální trasy a nahradit je legálními. Víme, vidíme, že závěry rady tuto větu vypouštějí, už tam není nicméně. Tohle byl první bod evropsko-turecké dohody. A k znovu usídlování mám otázku. Tam potom principu jedna ku jedné bylo dohodnuto, že počet že vlastně vytvoříme velký program znovu usídlování, protože stále ještě legální cesta neexistuje, legální trasa. A poslední otázku. Pan zástupce komise zopakoval eh, tu šokující poznámku komisaře Avramopulose a sice, že od 1. března by měly být spuštěny dublinské eh, návraty. Buďme realisté, vidíme, co se děje v Řecku. Právě jste sám líčil všechny překážky, eh, které tam jsou. Nemůž, už roky nemůžeme posílat lidi zpátky do Řecka, nejenom kvůli dohodě s Tureckem, protože tam nejsou uspokojivé přijímací kapacity. Já se obávám, že přiživujete populismus, když oznamujete něco, o čem všichni v tomto sále víme, že se nestane. Děkuji, Katie. Dáme slovo všem tazatelům a potom budou mít zástupci komise příležitost povědět. Ana Gomez, prosím. Děkuji vám. Děkuji za informaci o návratech tom smyslu, že od března šlo pouze o 1400, 1240 eh, lidí od března v rámci té slavné dohody EU-Turecko. Takže není to jenom nelegální a amorální, je to také naprosto neefektivní. Ráda bych eh, ještě jednou potrhla, co jste nám řekli a co také dobře víme z těch hrozných záběrů, které vydáme z těch hrozných scén v řeckých hotspotech, protože víme, že tam panují děsivé podmínky, ve kterých stále ještě přežívají lidé. Takže se ptám, není komise znepokojena důsledky ve smyslu radikalizace lidí tím, že vznikne v lidech odpor. Kdybych byla jedním z těch žadatelů o azyl, jedním z těch uprchlíků, opravdu velice bych se zlobila na Evropany. Byla bych vůči ním rozhořčená za to strašné zacházení. Není tím komise znepokojena? Nevadí vám, že to vlastně hraje do karet všem možným radikálům? A co komise dělá? Třeba s těmi případy přesídlování. Konkrétně ti jezídové, já spolu s kolegy jsme na tom pracovali od dubna loňského roku. V listopadu jsme byli v Řecku a viděli jsme, že 600 z 1700 lidí byli zaregistrováni, ale žádné jediné jméno nebylo navrženo zemím, které byly ochotny je přesídlit, jako třeba Portugalsko. Pak přišla stovka lidí a ti ostatní tam zůstali v těch strašných podmínkách. Co s tím komise dělá? Konkrétně v tom případě jezídů. Shodneme se na tom, že jezídi byli obětí genocidy? Ano, takže proč umožníme, že budou dále diskriminováni a nezrychlíme ty relokace v jejich případě? Co s tím hodlá komise dělat? My jsme napsali všem psali jsme komisi, mluvili jsme se všemi komisaři a přitom se neděje pořád nic. Je to skutečně velice, velice znepokojivé. A konečně, dnes jsme slyšeli zástupce UNHCR, že Evropa by se měla připravit na další migrační vlny. Nejde jenom o relokaci a přesídlení, jde o nové příchozí. Jak se na ně připravujeme? Jak se připravujeme na děti, říkáme nezletilí bez doprovodu, ale jsou to děti, se kterými je potřeba takto zacházet. Není možné je jen tak předat, aby pak někde zmizeli v nenávratnu a byly zneužívány. stali se oběťmi celá řady kriminálních sítí. K tomu mohu říct jenom toto. Vidíme strašné záběry ze Srbska i odinut a já se bojím, že naše vláda, na vlády naše instituce přiživují populismus a ještě horší související věci. Děkuji vám. Judith Argentini, prosím. Děkuji, pane předsedo. Situace v táborech v Řecku je, jak bylo řečeno, nikoliv optimální. Já obecně ráda využívám umírněná konstatování, ale má to své meze. Nedá se říct, že něco není optimální. Když jste někde ve stanu v Řecku, nemáte žádné vyhlídky a zřejmě vám už omrzají končetiny, to není neoptimální, to je daleko horší. Máme tu určitá přání, co se týče realokací, ale to je daleko od reality a to nikomu nepomáhá. Zkusme trošku rozptýlit ty mýty, které kolem toho panují. Vzhledem k dohodě EU-Turecko se výrazně snížil počet přicházejících uprchlíků. To se říká, ale to není pravda. Čísla UNHCR ukazují, že od listopadu od té dohody ty počty uprchlíků soustavně klesaly pouze s jedním výkyvem a tento cestupný trend pokračoval od listopadu 2015. Vzpomínám si, co řekl nizozemský minister pro migraci. Ať už turecká dohoda platí nebo ne, balkánská cesta je uzavřena a to nám pomůže. Je pro mě problematické používat dohodu EU-Turecko jako příklad pro další oblasti. Vzpomínejte si na to, co řekl malský premiér, který na začátku malského předsednictví oslavoval dohodu EU Turecko jako příklad. To je nebezpečné. Komise se vyjádřila na jednání, které uspořádala moje kolegyně Sophie Intveld o přijímací směrnici. Komise tam řekla, že Turecko si tu dohodu vykládá následovně někoho převezmou v rámci přebírání jedna ku jedné, pouze pokud ta osoba je ještě na ostrovech. To je tedy předpoklad, to tedy předpokládá, že ty osoby se nebudou přesouvat z ostrovů na pevninu. Je to tak? A můžeme to dostat písemně, protože já bych ráda té dohodě správně porozuměla. Udržujeme lidi ve strašných podmínkách na ostrovech, jinak je Turecko nepřevezme. To je aspoň, eh, to trochu je nefér, při nejmenším. Kdy, pokud o dublinské návraty od března, jde pouze o ty, kdo přišli po březnu 2017, nebo půjde o období později během roku a půjde jenom o pár lidí, kteří se kvalifikují pro návraty do Řecka. Pokud jde o takovéto počty. Proč kolem toho děláme velkou bublinu? To nepomůže ani Řecku, ani občanům jinde v EU. A myslím, že Katie má pravdu, to se prostě nestane. Pořád tímto vlastně vytvoříme podmínky pro soud, který do toho bude muset vstoupit a znovu říct, že podmínky v Řecku jsou neadekvátní, budou v rozporu s Evropskou smlouvou s listinou lidských práv. Soud prostě nakonec bude konstatovat, že to je nehumání. V Nizozemsku v dublinském procesu postupujeme vůči Německu. A ta situace nikomu nepomůže. Bylo řečeno, že 2700 osob bylo přesídleno z Turecka. 2700 osob. O čem tu vlastně hovoříme? A nešlo vlastně ani o těch 20 tisíc, jak se dohodly i členské státy EU, ale 2700 lidí to ani v žádném případě nemotivuje lidi, aby zůstali v táborech v Turecku. Jde o budoucnost, budoucnost našich dětí. Ocenila bych, kdyby komise mohla vysvětlit, jak je možné, že ta čísla u přesídlených osob jsou tak nízká. Pokud je o návraty jedna ku jedné, ta čísla prostě nesedí. Takže umírněná konstatování a pěkná přání nám v této politické krizi nepomohou. Děkuji, Judith. Pan Lenard, prosím. Děkuji za slovo. Rozhodně bych se neodvážil říct, že přítomnost Judy Sargentini na tomto jednání je suboptimální, ale to je každopádně moje perspektiva. Pokud je o uzavření balkánské trasy a dohodu EU-Turecko, říkáme v debatách, že to byla hlavní příčina poklesu počtu migrantů, ale nedebatujeme tolik o těch, kteří zemřeli na cestě do Řecka. A to je druhá strana té dohody a to bychom také měli ocenit. Proto by ta dohoda měla být příkladem pro další dohody v budoucnu, zejména pokud jde o Středomoří. Mám pocit, že tady v sále se nezhodneme na přínosech dohody EU-Turecko, ale současně bychom se měli dohodnout, že když už ta dohoda existuje, tak bychom měli aspoň zajistit, že podmínky provádění této dohody by měly být optimální. A v předchozích zprávách komise čtu, že máme 16 tisíc lidí na ostrovech, je tu místo jen pro 8 tisíc, je tu seznam 1200 nezletilých bez doprovodu, kteří již případ byl vyřešen, chybí tu základní hygienické podmínky v hotspotech a tak dále. Takže když už tu máme tu dohodu EU-Turecko, měli bychom aspoň zajistit, že podmínky, za kterých přijímáme ty uprchlíky, budou mnohem, mnohem lepší. Totež platí pro obnovu dublinských transferů do Řecka. Dokud ty podmínky nebudou základ, radikálním způsobem zlepšeny, není reálné uvažovat o obnově dublinských transferů do Řecka. A i když dojde k dramatickému zlepšení, nejsem si jist, jak je to s právními možnostmi, ale možná by šlo umožnit tyto transfery jen pro země, které splnili již dostatečnou kvotu ve svých příslibech, co se týče relokace a přesídlení, aby to byla jakási pobídka. Když se podíváme totiž na ta čísla pro přesídlení a relokaci, pořád ještě to zaostává. V září 2015, eh, září 2017 uplyne to dvouleté období a když se podíváme na to tempo přesídlení navržené pro členské státy, tedy eh, současně, v současnosti prováděné členskými státy, půjde o 33 tisíc v září 2017, i když v rozhodnutích rady měl, se mělo jednat o více než 100 tisíc. Takže pokud vytrvá toto tempo, a osoby způsobilé k relokaci budou relokovány, co se stane s tím rozdílem mezi 33 tisíci a 100 tisíci? Znamená to, že jsme výrazně nadhodnotili číslo uprchlíků způsobilých k relokaci, nebo pořád ještě mnoho lidí zůstává v Itálii a Řecku, ale zatím nejsou vnímáni jako způsobilí pro relokaci. Děkuji, prosím, paní Lambert. Děkuji. Mám také řadu otázek. Jedna z nich se týká koordinace. je spuštěno echo UNHCR, řecká vláda se zapojuje. A jak vypadá koordinace mezi těmito orgány? Jsme si jisti, že ty jejich činnosti se vzájemně doplňují, že nedochází ke zdvojování, k duplikacím, že jsou zaplněny mezery. Podle některých těch zpráv se totiž zdá, že ať už máme jakékoliv memorandum o porozumění, tak rozhodně toto memorandum nepomáhá Řecku samotnému a rozhodně nepomáhá žadatelům o azyl. Parlament prosazoval přesouvání osob z ostrovů, které jsou pod obrovským tlakem a víme, že ty politické problémy i problémy s fyzickou kapacitou byly zmíněny znovu ještě dnes. Ale pokud přesouváme lidi z ostrovů na pevninu, myslíme si, že stačí ty lidi ubytovat někde, kde není topení? V bývalé továrně na munici, kde se nedá nic eh, vybudovat, protože tu se trvává riziko Využi- je, je vhodné k tomu využívat chemické továrny bez vytápění? A jak je to se zdravotní péčí? Na některých místech fungují některé organizace, charitativní organizace, jinde zase žádné. Pak řecké zdravotnictví je pod velkým tlakem a dobře víme, jaké problémy tato služba má. My jsem také ve výboru pro zaměstnanost a viděli jsme v minulosti, jak je systém řeckého zdravotnictví zatížen. Takže jsme spokojeni s tím, jak jsou využívány zdroje. Myslíme si, že jsou využívány adekvátně pro to zajištění základního pokrytí, základních služeb. Jak se snažíme zaplnit ty mezery, ty nedostatky? A ptám se, zda některý členský stát je ochoten nějak zakročit, přispět k urychlení relokací, vzhledem k tomu, co víme o situaci v Řecku. Nebo se členské státy drží v ústraní, protože si myslí, že když nebudou nic dělat, nikdo k ním nebude chtít jít a nebudou se tedy snažit pomoci ostatním a vyjít vstříc pokud jde o ty částky vynakládané v Řecku. Zdá se, že ta čísla jsou velká. Je komise toho názoru, že má skutečně tyto finance pod kontrolou a jste spokojeni s tím, jak jsou vynakládány? Víte, zda jsou vynakládány tak, jak mají, nebo jsou tu finance vynakládané nesprávně či nelegálně? A pokud jde o přijímací proces těch, kdo přicházejí do Řecka, dobře víme, že byli navráceni někteří, kteří přitom deklarují, že mají rodinu v EU, takže podle dublinského nařízení by vlastně měli mít nárok připojit se ke své rodině, ale vlastně byli vráceni. Takže pokud jde o proces přípustnosti, můžeme si vyjasnit, kde ten asilový proces vlastně začíná Zdá se, že rozhodnutí přijímaná v oblasti přípustnosti nakonec zabrání lidem uplatňovat svá asilová práva. Děkuji. Děkuji. A ještě nakonec paní Svenberg. Už někdo další se nehlásí, takže paní Svenberg jako poslední. <clears throat> Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo pokud začneme eh, dohodou eh, mezi Evropskou unii a Tureckem, která od počátku nefunguje, jak už tady bylo řečeno, tak eh, jsme sami viděli v parlamentu, že většina poslanců chce tu dohodu zmrazit z toho důvodu, že fungovala nesmírně špatně. Stalo to, stálo to miliardy euro a stálo to slib o bezvízovém styku. Otázka zní, e, Turecko vydírá Evropu, jak dlouho mu to dovolíme? Ano, vy jste tady zmínili, že počet migrantů se snížil, kteří přicházejí z Turecka, ale zároveň je vidět, že si nacházejí jiné cesty, jak se dostat do Evropy. A mě by zajímalo, e, jestli víte o tom, tom, že větší množství obyvatel z Afriky se může dostat do Evropy jinými cestami, takže musíte na to být přepraveni. Otázka tedy zní, eh, bude příštím krokem dohoda s Libií? Eh, je otázka, jestli tam vůbec je s kým dohodu podepsat, ale eh, přemýšlíte o tom, že vzniknou jiné cesty a jste na to připravení, místo toho, abyste jaksi jen tak stáli zcela nepřipravení na to, co se děje protože Evropská unie nebyla ani za mak připravená na to, co se stalo. Ale jak říkám, podle mého názoru dohoda s Tureckem se rovná tureckému vydírání a myslím si, že bychom ji měli e, úplně zrušit. E, potom, e, pokud jde o, to, o tu relokaci, kterou tu někteří zmínili, tak tady jsou ta krásná čísla, která jsou vypočítána, že od dubna se mají z Řecka relokovat 3000 a 1500 z Itálie Itálie a je vypočítaný počet měsíců a tak dále, tak to zní velice dobře a je to navýšení, které je velice vysoké. Nicméně diskutovali jste o tom už s členskými státy. Máte vyjasněno s členskými státy, že jsou ochotní tyhle migranty přijímat? Máte to s členskými státy nějak ukotvené? To je moje otázka. A potom pokud jde o Dublin a navracení do Řecka, tak je to šest let, kdy se tady diskutovalo o výjimce pro Řecko, že do Řecka se nebude posílat zpátky. Řecko mělo docela dost času ten problém eh, napravit a odstranit. Děkuji vám. Okay, let's, um, go. Děkuji. Takže teď dávám opět slovo panu Vervemu a panu Rajenovi, kdo z vás chce promluvit jako první. Děkuji za všechny dotazy. Pokusím se na ně odpovědět, jak budu nejlépe umět. Začněme otázkou, jak je to s těmi závazky z roku 2015, které se týkaly těch ubytovacích kapacit. Velice dobře jste připomněli, že tehdy se Řecko zavázalo, že vytvoří 30 tisíc míst a u NHCR 20 tisíc míst. Mohu říci, že zatím je to tak, že Řecko vytvořilo více než 50 tisíc, asi 55 tisíc, myslím. A u NHCR také eh, využilo tu možnost těch pronájmů a je tam 25 tisíc míst. Takže vidíte, že ta realita je mnohem lepší, než byly ty přísliby. Tehdy také byl aktivován ten mechanismus. Tak, eh, té celní ochrany, takže tam také byly k dispozici různé pokrývky nebo stany. Mm, došlo k navýšení další podpory generální ředitelství ECHO a jejich partneři byly zafinancováni 200 tisíci miliony eur a Evropská komise ještě mm, poskytla se 350 milionů urgentní pomoci jak přímo státu, tak i různým humanitárním hráčům. Můžeme tedy říci, že nedostatek eh, zařízení nebo lidí nebo věcí není problémem. Jak už jsem říkal, na, v té pevninské části Řecka, ne, že by to bylo všechno perfektní, ale je to tam relativně pod kontrolou. Problémy zůstávají na ostrovech a problémem je nedostatek prostor už asi od března loňského roku říkáme, že potřebujeme na ostrovech více prostoru pro přijímací střediska. A je to opravdu velice obtížné, protože místní se staví na odpor. Hmm. Na těch ostrovech jsou k dispozici hotely, které by se mohly využít ale zároveň musíte mít někoho na druhé straně, kdo bude ochoten ty hotely dát k dispozici. Otázka o té balkánské cestě, o tom já nechci hovořit, protože neznám podrobnosti a nevím ani aktuální informace. Další dotaz. Proč jste nedochází k těm návratům? Vychází to vlastně z právního rámce, který máme v Evropě. Musíte nejprve stanovit, jestli ten člověk má statut uprchlíka nebo ne. Takže tam musí být nějaký pohovor. Mm, pak ten člověk se může odvolat proti rozhodnutí to, té prvoinstance. Všechno to trvá. A celý ten systém je zahlcen. Takže ten důvod, proč ty návraty nejsou tak rychlé, to jsou v podstatě právní postupy, které jsou pomalé. A navíc ještě, o tom už jsem také hovořil před chvílí, je to tak, že policie má často problémy najít osoby, které mají být navráceny. Možná že asi neřeknu něco, co by zde znělo populárně, ale opravdu pokud tedy máte někoho odsunout, tak potřebujete nějaké prostory, kam toho člověka si umístíte, než do nějakých tedy zařízení eh, na to období, než toho člověka konkrétně odsunete. Nebo navrátíte, pardon, tedy. Co dělá ECHO? Nezastupuji samozřejmě ECHO, ale vím, eh, jak pracuji a také spolupracuji s kolegy z ECHA. Vím, že už několik měsíců jednak financují své partnery, koordinují činnost eh, s příslušnými ministerstvy, eh, s různými dalšími partnery, je, tak, je důležité zkrátka, aby si do tu práci, aby každý věděl, kdo co dělá, aby tam nedocházelo k nějakým um, mezerám v té činnosti. Nechci schazovat odpovědnost, ale opět zdůrazňuji, že ne, že by chyběly třeba peníze, ale pokud chcete pomoci těm hotel, eh, těm lidem, tak musíte mít nějaké místo, pokud chcete postavit nějaké kontejnerové ubytování, tak musíte mít nějaký prostor. Eh, organizace jsou ochotny třeba platit za to hotelové ubytování, ale pokud ten majitel hotelu není ochoten, tak eh, to nefunguje. Nicméně stále se snažíme tyto věci řešit. Hm, také se zazněla celá řada komentářů, na které asi nebudu reagovat. Myslím si, že se jedná spíše o přesvědčení nebo o názory některých lidí, takže se nedělám naději, že bych je nějak mohl úplně změnit. Samozřejmě každý, když se na to díváme jinak, máme na to jiné hodnocení. Ale pokud eh, zde hovoříme o tom, co je legální a nelegální, tak to bych mohl popsat. Chci říct si něco, k čemu dochází ve skutečnosti. Nějak si to nevymýšlím. Jak už jsem vysvětlil, každý uchazeč o azyl z jakékoliv země má mm, právo požádat o azyl, projít pohovorem, má právo na bezplatnou právní pomoc, také má právo se odvolat a mnozí se odvolávají. A musím upřímně říci, že nakonec těch uchazečů, kteří získají možnost zůstat, je poměrně málo. EASO ehm, i řecké orgány všechny se drží toho evropského právního rámce v těchto věcech. Otázka na přemysťování. Jak to vypadá, co v tom dělá komise? Nechci teď na někoho ukazovat prstem, nechci na žádnou členskou zemi ukazovat prstem, ale hlavní důvod, proč se na to musíte ptát, proč to tak trvá, než e, jsou lidé přemístěni do členských států i poté, co ty členské státy s tím souhlasí, je to, že některé členské státy, a já je nebudu jmenovat, e, říkají, no, zatím je ještě neposílejte, musíme jim najít řádné ubytování těm lidem. existuje dohoda, existuje protokol, že celá ta procedura by měla trvat dva měsíce, ale v praxi to tak nefunguje. A nemůžeme to. Nemůžeme za to my, ani za to nemůžou asilové orgány. Je to na straně členských států, ta spoždění. A to říkám velice jednoznačně. Uh já jsem velice rád, že nemám žádné aspirace v politice, protože se opravdu ukazuje, že v politice to funguje trošku jinak. Já se snažím zkrátka řešit krizovou situaci. A v politice často musíte různé věci, jak se nafukovat a používat různé hyperboly, ale tady uh, to nefunguje. Já jsem říkal, že ty podmínky v těch oblastech nejsou optimální, že jsou tedy suboptimální. Já chci říci, že opravdu nejsem politik, já tady nechci, já, já chci zkrátka napomáhat eh, vyřešit ten problém. Pak jste se také ptali, zda ten důvod, proč se snížil počet příchozích do Evropy, nemůže být i něco jiného než ta dohoda mezi EU a Tureckem. Mohu vám ukázat jasné grafy. A navzdory tomu, co říkáte, můžeme říci, že listopad, prosinec, leden, únor a začátek března, tam ten počet těch příchozích byl opravdu výrazně výjimečně vysoký. A je pravda, že ty počty se snížily, eh, zkrátka i z toho důvodu, že teď je zimní období. Ale i tak, pokud si vezmeme průměry, tak to bylo asi 4 tisíce osob tehdy, asi zhruba 4 tisíce osob přijíždělo denně na ostrovy, na těch člunech. Ale v týdnech v těch týdnech, kdy se připravovala ta dohoda, tak to bylo asi 1700. První den po dohodě to bylo 600 osob, druhý den 500 osob a pak to kleslo asi na 250 nebo 150. A pak z, poměrně dlouhou dobu jsme byli na nějakém čísle kolem 150. Samozřejmě můžeme vést diskusy o tom, zda tam nebyly ještě další důvody, ale podle mého názoru je nespochybnitelné, že ta dohoda s Tureckem měla výrazný dopad na snížení počtu příchozích do Evropy. Můžete samozřejmě na to mít eh, jiný názor. Pak jste se ptali na to, zda by ti lidé neměli být přesunuti do vnitrozemského Řecka. Já chci říci, že k tomu dochází. Lidé, kterým byl přiznán statut zranitelné osoby, nebo jsou to osoby, které z důvodu eh, slučování rodiny tedy nebudou vráceny do Turecka, tak tam tedy ty eh, orgány rozhodly, že takže tito lidé pak se, ti, ti jsou přesouváni do oblasti pevninského Řecka. Eh, za posledních pět měsíců to bylo asi 3500 osob, které byly přesunuty do vnitrozemského Řecka z ostrovů. A zastávajících okolností opravdu pracujeme ze všech sil, abychom lidi, u kterých nejsou důvody, aby se trvávali na těch ostrovech, byli přesunuti eh, do pevnického Řecka. Pak tam jsou určité skupiny migrantů, u kterých většinou, eh, tedy ne, kteří většinou nedostávají, skupiny, které většinou nedostávají nějaké tyto statuty, kterým to nebývá přiznáváno. Já jsem... Já chci říci, že samozřejmě vy máte v těch dokumentech vidíte, když tam někdo přijede, kolik osob tam přijede, také naprosto chápu, že na těch ostrovech není dostatek prostoru, ale pokud Turecko chce brát lidi pouze z určité oblasti, pouze z ostrovů, tak nás to vlastně eh, limituje. Takže proč můžeme ty lidi přesunout eh, do vnitrozemí? To je, myslím, otázka spíše na komisi, ale myslím si, že není žádný problém z naší strany říct, no, pokud je jasné, že někdo je registrovaný po 21. březnu na ostrově a poslali jste otisky prostu do Turecka, takže ho můžou identifikovat, tak samozřejmě to by pro nás bylo v pořádku. Neměli bychom s tím žádný problém, vyřešilo by to spoustu problémů. Dnešní realita je taková, že tihle lidé nemůžou být vráceni do Turecka. Zase dá se to hodnotit různě. Dá se říct, eh, stejně je vrátíme na pevninu. To je pozice, kterou můžete zastávat, já se s ní nehádám. Nicméně to podkopává evropsko-tureckou dohodu, protože každý migrant si potom bude myslet, tak já můžu vlastně přijít na ostrov a poměrně snadno se ocitnu na pevnině a nevrátí mě do Turecka. To je, ta, to je ten problém. Já se omlouvám, Klode, ale tady nejde o to, kam přijedete v určitý den, ale o to, jestli jste stále fyzicky přítomen na tom ostrově. Jinak vás Turecko nevezmu. Takže Turecko říká Řecku, respektive Evropské unii, kde má ubytovávat lidi před tím, než je pustí do Evropské unie. Já neříkám, že bychom to měli ignorovat, nic takového nenaznačuju. Já se jenom snažím pochopit, proč je nepřesuneme když je registrujeme na nějakém ostrově před nebo po určitém datu. Ano, máte pravdu, to je ono, ale jenom k tomu dodávám, že s Tureckem diskutujeme. Ty diskuze probíhají, abychom zjistili přesně tohle. Zda je v pořádku vzít ty lidi na pevninu a potom je vrátit. Zatím jsme ale k ničemu nedospěli. Taková je situace. Pak se někdo ptal, proč jsou čísla přesídlování tak nízká, tak k tomu by možná eh, mohl říct kolega něco. Já bych k tomu pouze chtěl říci, že je důležité rozlišovat ten princip jedna ku jedné a potom druhou část znovu usídlování. Součástí znovu usídlování je to jedna ku jedné, ale kromě toho, jak právě vysvětlil pan Ryan, jsou ještě další místa v rámci znovu usídlování. K tomu se pan Ryan vyjádří později určitě. Pak bych chtěl říci, že zcela souhlasím s tím, že bychom měli zlepšit podmínky v zařízeních, kde jsou migranti ubytováni na ostrovech. Já doufám, že se mi podařilo vysvětlit, kde přesně jsou e, ta úzká místa, kde jsou ty překážky Není to tím, že bychom neměli, peníze, že, ne, že bychom neměli peníze nebo energii nebo něco takového. Nemáme místa. To je to, co nám chybí. A to nadhodnocená e, čísla e, přesídlení, relokace, to se zase týká e, té dohody EU-Turecko. To, to číslo 60 tisíc 6 tisíc eh, osob pro Řecko, to bylo ještě předtím, než vstoupila v platnost dohoda EU s Tureckem. A potom následně se počet eh, osob snížil, těch, které přicházejí. A tím pádem také se snížil počet lidí, kteří mohou být relokováni. Tak ní tedy má odpověď. Potom je to velice důležitá otázka koordinace. To je velice důležité říci. Je tady o členský stát Evropské unie. Takže když je potřeba něco zorganizovat, tak je potřeba, aby to probíhalo v rámci koordinace, pokud možno v rámci naší, v rámci koordinace, aby to prováděly místní úřady. Takže to je ta základní myšlenka. My se snažíme koordinovat Řecko v tomto úsilí. ECO koordinuje jednak eh, své partnery, jednak spolu s, s Ministerstvem pro migraci. Snažíme se tento proces podporovat, eh, jak jen to jde, přestože tato logická dělba práce není tak přímo mým úkolem. Já jsem přímo zodpovědný za humanitární pomoc. Jestli je v pořádku přesouvat eh, lidi do nevytápěných továren. Tak samozřejmě není to ideální. V uplynulých několika týdnech se stalo to, respektive před několika měsíci byla spousta lidí v Idomeny. Ti byli přesunutí eh, nejprve eh, někam, to sklidilo značnou kritiku, byli převezeni na různá místa i do skladišť. A my se snažíme ta místa vylepšit, eh, tam, kde to jde a pokud to nejde, tak je o tamtud dostat někam jinam, co nejrychleji. A to je proces, který probíhá a jak už jsem říkal, tak pokud vím, stále ještě zhruba 700 lidí, nebo včera to tak bylo, 700 lidí, které se partneři ECHO snaží přesunout do lepších podmínek. Pokud jde o zátěž na řecké zdravotnictví, tak eh, to je pravda, ta je velice reálná. Kolegové z DG Home, pokud si dobře vzpomínám, poskytli také nouzovou pomoc eh, řeckému zdravotnictví. Jestli členské státy dělají pro relokaci dost, tak tady bych se vyjadřoval opatrně, diplomaticky. A sice, že dělají více, než dělali dříve. Jak říkal pan Ryan, už máme takovou provozní rychlost zhruba tisíc lokací za měsíc. Chceme samozřejmě, aby se to zvýšilo na 2000, potom na 3000 v tom dubnu. Jestli jsme o tom diskutovali s členskými státy, tak ano, kolega potom může říct víc, já můžu říct to, že je to ve společném akčním plánu, který schválila Evropská rada. Takže podle toho si myslím, že můžu říci, že členské státy byly skonzultovány. Potom, jestli je blokováno sjednocování rodin při proceduře přijímání. Tak já už jsem vysvětlil, že praxe je momentálně taková, že lidé, kteří jsou způsobili pro sloučení rodin, jsou dáni stranou eh, toho procesu a jsou potom ošetřeni zvlášť, takže to nijak neblokuje procedury. Potom opravdu nevím o žádné dohodě s Libií, jestli bychom ji měli uzavřít nebo ne, k tomu se nebudu vyjadřovat. Migranti si hledají nové cesty do Evropy. Tak samozřejmě, bez pochyby, lidé jsou kreativní, ale jak už jsem říkal, pokud lidé, kteří tradičně používají východní středomorskou trasu, tedy přes Řecko, tak tam vidíme opravdu velice málo známek nějaké změny. Je to vidět i z těch čísel, z počtu lidí, kteří používají tuto cestu. To se snížilo z nějakých 900 tisíc Nicméně také eh, potom zvýšilo za dva, o 26 tisíc, takže to ani číselně nesedí. Ale když se podíváme na složení eh, těch eh, příchozích do Itálie, tak to je opravdu ně, úplně něco jiného. To jsou jiné skupiny migrantů. Takže tady bych se zastavil a potom případně ještě něco dodám. Děkuji. Steven Ryan. Musíme končit v 6.30, protože lidé musí stíhat vlaky, letadla a tak dále. Tak já jsem chtěl zajít do detailů, což eh, nám všem vyhovuje, nicméně je potřeba včas skončit. Tak pane předsedo, já si myslím, že Martin zodpověděl v podstatě všechny ty otázky. Já se pokusím zodpovědět na ty, které ještě zbývají nebo doplnit, ale myslím, že toho na mě moc nezbývá. Padla tu otázka, proč předpokládáme, že budeme moci zrealizovat tu ambici, ke které jsme se zavázali v září 2015. To byla otázka paní Post a potom se ptal na podobnou věc pan Lenárs. A sice zda jsme hrubě nadhodnotili počet lidí, kteří jsou relokovatelní. Myslím si, že na tuto otázku lze odpovědět tak, že v září 2015 učinila rada závazek, kdy identifikovala kategorii osob, které jsou relokovatelné a matematicky je jasné, že pokud nenaplníme jaksi to množství úplně, pokud nenaplníme celou sklenici, tak ji nebudeme moci vypít. což vysvětluje, proč komise trošku poupravila ty cíle, které jsme eh, původně vytyčili. Upravuje je v tom posledním doporučení. Upravujeme čísla k, eh, k osob, které považujeme za relokovatelné. Současný přísun osob zůstává, eh, jaký je, a proto to dává smysl. Pak jste se také ptali, myslím, že zase paní Post a pan Lenars, eh, jak můžeme skloubit to, je to, a to je Katy Piri, ona jenom sedí na místě paní Post. Kdo zpravodajka pro dohodu s Tureckem? Soraya Post to je jiná kolegyně. Jak tedy eh, skloubíme eh, fakt, že máme eh, nepo, nedostačující ubytování s tím, kolik, s kolika místy počítáme? Tady bych chtěl upozornit na to, jakým způsobem komise doporučila, že mají být obnoveny transfery. Má to být na základě konkrétních ujištění. A komise specifikuje, že tato ujištění by se měla týkat konkrétně způsobu ubytování. Představujeme si, že e, Řecko poskytne ujištění, že přepravená osoba bude umístěna do konkrétního záchytného zařízení a to, to zařízení bude splňovat příslušné standardy. Takže přesto, že to vypadá trošku jako rozpor, tak, tak je to proveditelné. A to v souladu s evropským právem. Pak tu zazněla obecná otázka, kterou, myslím, už zodpověděl Martin do určité míry, a sice proč počty ve znovu usídlování jsou tak nízké obecně. Tak to je, myslím, otázka, která zaznívá v mnoha kontextech. Je velice složité na tuto otázku odpovědět, ale já se to pokusím zjednodušit. A myslím si, že nejlépe můžu tuto otázku zodpovědět tak, že členské státy Evropské unie jsou jaksi méně štědré, chcete-li, při nabízení míst k znovu usidlování, než další části průmyslového světa. A to z titulu toho, že většina žádostí o azyl, které dostáváme, pochází ze spontánních příjezdů. To je dáno specifickou zeměpisnou situací Evropy oproti Spojeným státům, Kanadě, Austrálii a dalším jurisdikcím, které mají ten luxus, že si můžou vybírat eh, způsob, kterým plní mezinárodní závazky vůči uprchlíkům. Většina uprchlíků, kteří dostávají tam, se dostává prostřednictvím znovu usidlování. Tak tím si myslím, že jsme zodpověděli všechny otázky, které zatím nepo, nezodpověděl pan Vervej. Ještě rychle. Já jsem se ptala na peníze. Na to, zda jste spokojení s tím, že vlastně jsou peníze efektivně eh, vynakládány. Ano, eh, k této otázce mohu říci, že nejsem expert eh, natolik, abych mohl odpovědět tuto otázku, takže raději na ní odpovídat nebudu. Můžu se potom ještě obrátit na sekretariát doporučit vám někoho, na koho se můžete obrátit z našeho finančního oddělení. Možná Martin ještě? já nemám na starosti autorizaci těchto výdajů, takže já budu v těch komentářích velice skoupý. Ale mohu říci, že tady je několik garancí správného využívání. Eh, ECHO má model, který je eh, uplatňovaný a osvědčený eh, jinde. Probíhá to přes mnoho důvěryhodných partnerů, kteří musí plnit určité účetní standardy a tak dále. Takže ECO se řídí platnými normami. Zase pokud jde o DG Home, tak tam, probíhají, tam probíhá kontrola podle normálních standardů. K tomu se nemůžu vyjadřovat dále, ale chtěl bych říci, že tak jako každý eh, evropský výdaj, to bude muset být patřičně zdokumentováno a zajavidováno. A možná je ještě trochu brzy na to, abychom dělali nějaká hodnocení. My děláme, co můžeme, abychom se vyhnuli duplikacím eh, v koordinaci. no, tento důležitý faktor jste velice správně upozornili to mi možná nepřísluší o tom hovořit, ale myslím si, že je patrně těžké pro finanční oddělení odpovědět eh, okamžitě po té, co otázka zazněla. Možná, Klode, ještě jednu další věc. Možná jsem zapomněl odpovědět na jednu otázku, myslím od pana Lenarse. A sice ta myšlenka eh, povolit transfery podle dublinského nařízení jenom pro členské státy, které zároveň nabízí místa v relokaci. Tak to je uh, lákavý nápad, já chápu jeho kouzlo, ale obávám se, že musíme odpovědět tak, že jaksi s právními závazky se neobchoduje a existují uh, právní závazky relokujících členských států, které vlastně tedy musí plnit povinnosti v rámci relokace. Právě tak Řecko má povinnost dodržovat zákony, a přijímat dublinské transfery do té míry, do jaké je to možné a nakolik je to v souladu s evropským právem. Poté, až budou dublinské transfery obnoveny. Děkuji. Tak kolegové, než všichni utečete na své dopravní prostředky, tak bych chtěl říci, že nikdo ze zpravodajů k příslušným diskuzím tu nebyl kvůli časovému harmonogramu této debaty, takže bych chtěl velice poděkovat těm poslancům, kteří přišli a kteří si myslím více než uspokojivě pokládali otázky týkající se humanitárních a politických důsledků. A já bych tady chtěl poděkovat kolegům za jejich otázky a děkuji i e, zástupcům komise, protože potřebujeme pravidelnou zpětnou vazbu. Víme o určitých nesrovnalostech a rozepřích mezi některými členy ale mou prioritou je udržovat tuto vazbu, protože to potřebujeme. Koordinátoři budou diskutovat o následných krocích a o klíčových bodech. Ještě jednou děkuji kolegům za to, že udržovali diskuzi při životě. Myslím, že kolegové by chtěli, abychom se zabývali humanitárními otázkami. Děkuji vám tedy, že jste si udělali čas. Děkuji vám oběma a příští schůze bude ustavující schůze 23. ledna. Ustavující znamená, že se bude ustavovat výbor, takže musíte přijít. To nemůžete vynechat. 23. ledna děkuji, že přijdete a děkuji, že jste tu zůstali až do konce schůze. Bod různé není, takže končím schůzi.